Takže podíváme se náš program. Byli jste jistě informováni sekretariátem, že výměna názorů na iniciativu ohledně účinného partner, eh, partnerství se bude konat zítra v úterý v 11 hodin, místo toho, aby se to konalo odpoledne. Co se týče prezentace pracovní skupiny D, mělo se to konat v úterý dopoledne a mělo se to týkat dokumentů plánování ICD v Brazílii, v Mercosuru a dále z hlediska Anské komunity. Chci vás informovat, že diskuze stále ještě probíhají v pracovní skupině, takže by bylo zatím předčasné prezentovat formálně závěry této pracovní skupiny. Přidali jsme jeden další bod ohledně stanoviska výboru PEŠ, ohledně dohody o partnerství, která se týká hm, Šalmonských e, ostrovů a zpravodajem je pan Deva. Máte nějaké připomínky nebo námitky k e, návrhu programu? Nikoli, takže tento program je přijat. Dostali jste zápis z 26. 27. dubna 2010. <clears throat> Pokud máte nějaké připomínky k tomuto zápisu, buďte tak laskaví a nahlašte to sekretariátu do konce našeho dnešního jednání. A pokud tomu tak nebude, tento zápis bude přijat. Předsedkyně nemá žádné sdělení. A co komise chce? Učinit nějaké oznámení? Nikoliv, není tomu tak. Nedostali jsme žádnou otázku na adresu komise v rámci našeho zasedání. Moje vlastní otázka, která měla být projednávána minule, tak bude eh, řešena v červenci. A nyní přejdeme na bod 6. Je to změna nařízení Evropského parlamentu a rady, které se týká nástroje financování spolupráce a rozvoje. Evropská komise poté, co došlo k obchodní dohadě v rámci VTO mm, z hlediska banánů a byla vyjednána EU, se rozhodla vyjednávat průvodní doprovodná opatření a to v souvislosti s hlavními eh, zeměmi, které produkují v rámci AKP eh, tyto banány. Žádná dopadová studie však nebyla realizována. Koordinátoři schválili návrh zpravodaje pana Gerence, eh, který požadoval stanovisko vnějšího experta a smyslem této analýzy bylo stručně popsat mezinárodní obchodování s banány v rámci analýzy toků, z hlediska produktů a také kapitálu. A to od výrobních závadů až do distribučních pracovišť. A zvláštní pozornost by měla být věnována Latinské Americe, Africe, Karabské oblasti a samozřejmě eh, destinaci eh, v EU a ve Spojených státech. Nyní dostane slovo expert eh, institutu Sudwind, který je zastoupen panem eh, Morazánem a uděluji vám slovo na 10 až 15 minut. Budu hovořit španělsky, děkuji mnohokrát. Abychom mohli analyzovat situaci na trhu s banány a dopad, který má změna ženevské dohody, je nutné si udělat celkovou představu v současném trhu eh, na trhu s banány. A to je přesně to, co vidíte na tomto grafu. Vidíte, že více než 60 importu banánů je právě určeno USA anebo EU. Trh bývalého Sovětského svazu je také čím dál důležitější a také samozřejmě trh Číny nabývá na významu. Obchodní politika v oblasti obchodování s banány se řídí třemi důležitými prvky. Na jedné straně máme dohody, které existují eh, se zeměmi AKT v rámci mm, dohody z Kotonu a dále jsou zde obchodní dohody. Dále máme pravidla eh, VTO a zvláště princip eh, doložky nejvyšších eh, výhod. A dále máme jednání z Doha. A v rámci Latinské Ameriky máme asociační dohody, které byly již podepsány, jako například se zeměmi Střední Ameriky a nebo s andskou komunitou. To má velký vliv na erozi cen na trzích, které mm, jsou obsazovány banány, které jsou produkovány zeměmi AKT. Pokud se podíváte na evropský trh a podíváte se na země původu, tak uvidíte, že více než 70 importu, evropského importu pochází z Latinské Ameriky, zvláště z Ekvádoru, Kolumbie a Kostariky. a menší počet pochází ze zemí AKT. Tam dvě třetiny pochází z Kamerunu a se pobřeží Slonoviny a z karibské oblasti. Tady na tomto grafu vidíte rozdělení do těch dvou částí. Na jedné straně máte Latinskou Ameriku a na druhé straně máte země AKT. Od roku 2006 zaznamenáváme větší nárůst a tento nárůst souvisí s odstraněním dovozních kvót. Vidíte, že tato reforma trhu zvýhodnila pouze sektor dovozu z Latinské Ameriky. V Ženevě jsme dospěli k dohově, dohodě v rámci VTO a podle této dohody by mělo docházet k postupnému snižování. Eh, vidíte to zde na grafu, 176 dolarů na tonu až tunu až na úroveň 114 dolarů. Také existují preferenční dohody, které hm, zahrnují některé tropické produkty. Evropská unie se rozhodla přijmout průvodní opatření z hlediska banánu Hovoří se zde o 190 milionech dolarů jako podpůrné opatření pro země AKT, které budou trpět právě touto erozí preferenčních eh, principů v rámci dohod z Kotonu. Mnoho expertů již realizovalo prognózy ohledně budoucnosti v souvislosti eh, se snižováním eh, těchto kvot. Tady vidíte různé scénáře, které jsou možné pokud hovoříme o těch 176 eh, dolarech. A pokud eh, budeme tedy to sledovat až do nulové hodnoty. Vidíte zde nejméně zvýhodněné země, to jsou země z Latinské Ameriky. A vidíte, že čím větší je toto snížení, tak tím větší je import a tím menší je export ze zemí AKT. To znamená, že tyto dohody se budou negativně výrazně odrážet na úrovni zemí AKT. Tady je další projekce z hlediska snižování celních kvot. Vidíte, že nalevo máme 239 euro, opět to jde až k nulové hodnotě. A zase tady sledujeme dopady na tyto země AKT. Podívejte se na Jamajku. To je vlastně nejhorší možný scénář. Tady je nulová hodnota. Ty přijdou o 64 exportu. A to se bude týkat většiny zemí karabské oblasti. Karabské země jsou nejvíce postiženy touto liberalizací trhu banánů. Jaký dopad eh, toto bude mít pokud se podíváte na hodnotový řetězec výroby banánů. Na začátku bychom chtěli říct, že zatím neexistují skutečně spolehlivé odhady. My tady máme k dispozici spíše dohady, některé jaksi anekdotické eh, údaje a některé informace, které se týkají konkrétních eh, oborů. Tady máme odhad eh, z roku 2003 a podle údajů této společnosti FAO tyto údaje jsou spolehlivé. Ale pokud se podíváte na jedno kilo banánů, tak vidíte, že máte 40 zisku, to jde na supermarkety, dále 17 to jsou distributoři a 31 až 36 jde ve prospěch obchodní společnosti, které uvádějí banány na trh, to je Chiquita, Dol a Del Monte, tyto hlavní firmy. V těch zemích původu máme pouze 11,5%, které tam zůstávají. A 11,5% tohoto zisku se tedy dostává eh, pracovníkům plantáží. Toto platí nejenom pro Latinskou Ameriku, ale vztahuje se to na celou řadu producentů banánů, kteří vyvážejí do EU, jako je například Kamerun a nebo pobřeží slonoviny. Jediný rozdíl z hlediska této hodnotového, tohoto hodnotového řetězce vlastně existuje na úrovni těch malých producentů a těch zaměstnanců plantáží které zaznamenávají poněkud vyšší zisky. Můžeme říct, že tady máme dvě hodno, dva modely těchto hodnotových řetězců, které převažují na současném trhu. Na jedné straně máte přímé producenty, pak máte takzvaný integrovaný řetězec, to znamená například Chiquita, která uvádí na trh tyto výrobky takovém případě tato firma zajišťuje balení, zrání a také distribuci banánů. A supermarket vlastně pouze prodává konečnému spotřebiteli. Na trhu s banány jsme zjistili, že počínaje 90. lety jsme přešli na mnohem integrovanější hodnotový řetězec prorůstové aktivity plantáží se odrážely ve všech oblastech. Teď máme dvě hlavní oblasti a to vidíte zde. Buď tam máte tedy supermarket na jedné straně, anebo takzvanou banánovou společnost. Existují také jiné alternativy. Například existuje takzvaný férový biznis, obchod, kde je možné zajistit, aby producenské země mohly mít vyšší podíl na aktivitách balení, zrání a tak dále. Podle analýzy FAO OSN jsme se dostali do situace, kde můžeme konstatovat docela zajímavé výsledky, pokud analyzujeme současný trh USA a EU. A také jsme se pokusili analyzovat distribuci zisků v, tého, v tom hodnotovém řetězci a podívat se, jakým způsobem se toto rozděluje tedy mezi spotřebiteli a producenty a dále se zjišťovalo, jaké rozdíly existují mezi tradičním hodnotovým řetězcem a takzvaným eh, modernějším pojetím. Tady vidíte na tomto grafu rozdělování zisků v rámci severoamerického trhu. V rámci tohoto mm, trhu, pokud se podíváte na rozdíl mezi takzvaným organickým banánem a tradičním banánem, tak vidíte, že ten první je z Ekvádoru, druhý z Peru, rozdíl je na úrovni exportu. A když se podíváte na to, co zůstane v té původní zemi, tak eh, si uvědomíte, že je důležité zvláště se soustředit na tu bílou část těchto sloupců. Je to porovnání vlastně exportu a celních kvót. A když to porovnáte s USA, EU a e USA, vidíte, co tady zbývá z exportu a rozdíl je samozřejmě větší v EU. A tento rozdíl se vysvětluje existencí celních kvót. Cena banánů v Evropě je 130 krát vyšší než eh, cena banánů ve Spojených eh, státech. Ale velká část této ceny eh, podle těchto údajů velká část tohoto procenta souvisí právě se cly. A to je rozdíl který neexistuje, pokud máte takzvaný organický banán, který pochází třeba z Dominikánské eh, republiky anebo ze země AKT. Ta tmavá část dole ukazuje, jak je tady rozdíl mezi konvenčním banánem a organickým banánem z hlediska hodnotových řetězců. Tady opravdu nejsou relevantní rozdíly. A to je velmi důležité. Musíme se také podívat například, jak vypadá situace v Německu procento. zisku na úrovni supermarketu, pokud porovnáte jednotlivá procenta zisku, tak vidíte, že většinou se to nepřenáší na výrobce v původních zemích. Pokud sledujete hodnotové řetězce, tak je nutné také vytipovat jednotlivé typy banánů, které jsou exportovány do EU. Na levo máte takzvaný konvenční banán, ve prostřed organický a napravo fair trade banán. Z hlediska politiky rozvoje je důležité se zaměřit na první, první sloupec, který má nejtmavší barvu. U konvenčního banánu to, co zůstává producentu, je nižší než to, co zůstává v případě organického banánu a je to také nižší než v případě fair trade. Pokud se podíváte na banán typu Fairtrade, který je importován z karibské oblasti, tak vidíte, že zisky, které realizují supermarkety, jsou eh, mnohem vyšší, než co je možné získat u organického a konvenčního banánu. Takže je vhodné zohlednit tuto situaci v rámci hodnotového řetězce. Obecně můžeme říci, že v těchto případech procento zisku, které realizuje supermarketu, supermarket je mezi 40 a 48 procenty. FAO a další experti konstatovali, že k dnešnímu dní z hlediska hodnotového řetězce velké zisky z obchodování s banány nejdou směrem k Čikita nebo těm velkým firmám, ale jsou realizovány těmi velkými supermarkety a zvláště v USA. To má tedy různé dopady podle zemí, kterých se budou dotýkat tato eh, liberalizační opatření. Surinám, Dominikánská republika, ty zaznamenávají lepší eh, situaci ale je pravda, že v další skupině, které budeme odstavci zemí, budou horší podmínky v důsledku liberalizace. Tam se také používá velké procento banánů fair trade. Pokud analyzujete situaci, tak můžete konstatovat, že je tady velmi málo možností pro karibskou oblast kompenzovat tyto nové dohody. Dochází k erozi zisku a existují velké rozdíly z hlediska půdy, klimatu. A bude velice obtížné pro tyto země zachovat si konkurenceschopnost. Co se týče Evropské unie, tak tady jsou čtyři možnosti. Buď se pokusit zlepšit konkurenceschopnost banánového průmyslu, snažit se zahájit substituční postupy z hlediska exportu, nebo posílit hodnotové řetězce fair trade, a nebo více diverzifikovat. Tady máte různé otázky, které si musíme položit, jako například země, které jsou, mají největší konkurenceschopnost, potřebují eh, pomoc. Musíme tuto otázku prostudovat. Týká se to Belize a Surinam. Ty prokázali, že jsou schopni přežít přes ta, tuto liberalizaci. Na druhé straně si musíme položit otázku, zda to skutečně povede k něčemu, zda budeme schopni pomoci například Jamajce a podobným zemím, které prokázaly, že nezávisí přímo na banánovém export, protože jejich produkce byla prakticky zničena. A tady si musíme položit otázku, jaké nejvhodnější postupy bychom měli podporovat, zda bychom neměli realizovat ekologické analýzy, dopadové studie a získat hmatatelnější výsledky z hlediska dopadů této eroze. Také bychom se měli zamyslet, zda bychom neměli přijmout sociální opatření, tak, abychom odstranili negativní dopady této politiky liberalizace. Děkuji a nyní bude hovořit pan Gerenc, náš zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejdříve poděkovat autorovi studie. Já ji objevuju ve stejnou dobu jako vy. A proto jsem vám navrhl, že změníme trochu program a že nejdříve dáme slovo autorovi této studie, aby nám poskytl vysvětlení z hlediska eh, té trasy, kterou absolvuje Badán. Myslím si, že tento přehled byl užitečný konstatuji, že 1,5 ceny banánů v těch extrémních podmínkách zůstává odměnou pro producenta a to je velmi tedy výmluvné z hlediska té trasy, z hlediska tohoto cyklu, který prodělává banán. Máme co dočinění s otázkou, která je nesmírně choulostivá. Banán je více než ovoce. Eh, řekl bych, že je tam mnoho přídavných aspektů. Není to pouhé ovoce jako takové. A vyžaduje to dosti velkou kázeň z hlediska evropského postupu. Je to citlivý produkt, protože některé země výrazně závisejí na exportu tohoto výrobku. A v zemích AKT máme víceméně fakticky chráněný sektor. Eh, to jsou hlavně obilniny a základní eh, potraviny, ale produkty, které jsou vyváženy, ty jsou v konkurenčním prostředí, ty nejsou chráněny. A dosavadní praxe byla taková, a i nadále to funguje, že tady je preferenční systém právě u těchto zemí AKT. Je to systém výjimek v rámci VTO. A tento derogační režim i když je kritizován 15 let, je stále tedy režimem výjimek. Proto musíme najít řešení v rámci současného vyjednávání z Doha. Připomínám, že to jsou jednání, která se týkají obchodu, ale konečným cílem je podpora rozvoje. A myslím si, že je užitečné to zopakovat, protože filozofií našeho výboru, který je zodpovědný za spolupráci a rozvoj, je právě podpora tohoto aspektu. My se tedy zde snažíme propojit nezbytnost světového obchodu s úkolem, který spočívá v tom, že musíme zohlednit zájmy eh, místních producentů a eh, zemí exportu. Evropská unie v preambuli svého textu připomíná ostatně, tedy lépe řečeno komise připomíná, že e, trvá na tomto principu a že je i nadále nutné podporovat tyto země. Ale budeme je podporovat poněkud méně, protože e, dovoz a tarify, které s ním souvisejí, banánů, které pocházejí ze zóny, která není zónou AKT, tyto tarify budou zajímavější pro tyto země. Ostatně vy jste v té studii velice dobře popsal ten dopad, kterého se obáváte z hlediska budoucích trhů, které vzniknou. Na druhé straně my jsme dostatečně realističtí, abychom konstatovali, že existuje málo možností vyhnout se tomuto vývoji, alespoň já je nevidím. Z hlediska Eh, dohod zemí AKT. Ostatně tyto země jednaly pod určitým tlakem v rámci jednání, které trvá 15 let. Víte, že jsou pranířováni za to, že měli preferenční režim. Tento preferenční režim by mohl věčně trvat, kdyby nebyl kritizován, ale samozřejmě, že byl kritizován ze strany jiných výrobců a proto Evropská unie musela změnit svoji eh, dovozní politiku v tomto oboru. Není to jednoduchá věc. Vzhledem tomu, že hlavním spojencem v otázkách rozvoje eh, je eh, právě tato politika, která bude muset být snížena. A proto jsme připravili obchodní dohodu, která stanovuje kompenzace, které se snaží snížit negativní dopady. Hovoří se o částce 190 milionů eur plus 10 milionů eur. Komise nám za chvilku poskytne k tomu podrobnosti. Takže vypadá to, že tady máme částku 200 milionů eur, která by mohla být dána k dispozici. A to by byly tedy částky, které by mohly být dány k dispozici těmto zemím tedy zemím, kde se situace zhoršila v porovnání s koncem minulého roku. To je to, čemu říkáme průvodní eh, opatření té banánové politice. Je to nástroj pro rozvoj a spolupráce a z hlediska zemí AKT je uklidňující, že to budou takzvané čerstvé peníze. To znamená, nebudou to peníze, které by byly čerpány z rozpočtu eh, Evropské unie eh, z hlediska eh, rozvojových vztahů vůči zemím AKT. Je to tedy už první nástin určité reakce na obavy těchto zemí AKT, takže bude k dispozici tato částka, o které jsem hovořil. Druhý aspekt, který musíme zdůraznit v rámci těchto doprovodných opatření, spočívá v tom, že chceme podporovat země, které trpí těmito dohodami, je jich kolem deseti, a komise bude muset vyjednat dohody s těmito zeměmi. Podle jednání, které jsem měl s komisí, když jsem připravoval toto jednání, není možné se opírat o vzorovou dohodu, protože ty situace jsou odlišné v jednotlivých zemích. A povaha partnerství ve všech těch zemích není stejná. Jsou tady rozdíly, protože některé země mají takovou zprávu, která umožňuje komisi mm, připravit buď rozpočtovou dohodu, anebo sektoriální rozpočtovou dohodu, která by umožnila právě eh, použít těch eh, část těch 190 eh, milionů eur do roku 2013. Pak jsou tady další země, které budou podporovány v rámci sektoriálních dohod anebo v rámci jednoduše rozpočtové podpory. Tyto země díky programům ad hoc, které budou vypracovány, budou moci využívat těchto finančních podpor. Já jsem se naivně domníval, zvláště když jsem se opíral o tu studii, která právě byla předložena, domníval jsem se, že by bylo dobré zajistit eh, určitou návratnost z hlediska producentů. Uvědomil jsem si, že tento postup je obtížný. Komise mě upozornila na skutečnost, že to je velice obtížné, že se to dá praktikovat v rámci fair trade, tak jak se to prezentoval. To je voluntaristická politika a myslím si, že i tu bychom měli podporovat. Ještě nevím, jaké místo komise vyhradí Eh, tomuto obchodování, kde se budou přímo zohledňovat zájmy producentů. Já myslím, že to je dobrá věc a komise také nepostavila nic proti tomuto hm, argumentu podpory. Takže co musíme udělat? Musíme zdůraznit význam výlučného financování opatření boje proti chudobě opatření, jejichž cílem je eh, zajistit tento boj proti chudobě. Můžeme zlepšit infrastruktury, můžeme se pokusit zlepšit konkurenceschopnost producentů v zemích AKT. To vše bude pokryto působností dohod, které vyjedná komise s těmito zeměmi. Pokud jsem to pochopil, jsou tady dva dokumenty. Jeden dokument je spíše strategický a pak druhý dokument, to bude eh, jakási výroční zpráva, která nám bude předkládána k diskuzi, k projednání v rámci tohoto výboru pro rozvoj. Musíme také akceptovat eh, postupné začlenování těchto zemí. Chtěl bych zdůraznit eh, pojem postupné začlenování do světové ekonomiky. To je také jeden z cílů obchodních dohod, přičemž se musí zohledňovat potřeby rozvoje těchto zemí. E, ty země říkají, e, dejte nám více času, aby jsme se, abychom se mohli přizpůsobit těmto novým podmínkám světové ekonomiky. Další důležitý bod podle mého názoru po roce 2013 je velká neznámá. Zatím nic není stanoveno na toto období. A to mě trochu vadí, protože problémy, o kterých jste hovořili, jsou strukturální problémy. A ty problémy neskončí v momentě, kdy eh, vyprší tato dohoda o těchto průvodních opatřeních. Takže již nyní bych chtěl jak si vyslat jakýsi politický apel na komisi, aby se zamýšlela nad situací po roce 2013 Víte, že banánová plodina se plánuje střednědobě a dlouhodobě, takže bylo by dobré zajistit větší předvídatelnost, zvláště pro producenty. A měla by být vypracována vhodnější strategie a je dobré se zabývat tímto problémem. To, že my vlastně jsme jakými si otroky vyjednávání toho rozpočtového balíčku jednou za sedm let – neznamená, že by to měla být stejná logika, kterou by měly tyto země. E, proto se domnívám, že to je bod, který musíme politicky vypíchnout. A dále je to provázeno také absencí jakéhokoliv termínu z hlediska mm, této dohody e, průvodních opatření. Takže to je reakce tak trochu zatepla na to, co zde bylo prezentováno a také v souvislosti s dohodou, která nám byla předložena. Samozřejmě, že nechci eh, monopolizovat eh, tuto diskuzi, je tady spousta dalších aspektů. Ale já si přeji, abychom pokročili dosti rychle v těchto pracích, abychom co nejrychleji předložili návrh zprávy, tak abychom umožnili komisi, aby rozvinula tu svoji dohodu. A ještě poslední bod. Myslím si, že nejenom v rámci této dohody, ale v rámci všech diskuzí, které jsme měli s komisí, jsme eh, jaksi vyvinuli vztahy, které jsou vstřícné a snažili jsme se, aby vše bylo velice transparentní. A proto si přeji, abychom co nejrychleji mohli mít k dispozici návrhy dohody, o které bude vyjednávat komise právě se zeměmi, které budou využívat těchto průvodních opatření, tak abychom měli přesnou představu o dopadu těchto průvodních opatření z hlediska situace v těchto zemích, poté co se odstraní ten částečně odstraní preferenční režim těchto zemí. Takže to byl úvod a několik připomínek, které podle mého názoru zohlednili nejpodstatnější otázky v této věci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Gres požádala o slovo. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, děkuji autorovi studie, který nám představil tuto studii, která potvrzuje to, co jsme již víceméně konstatovali v prosinci 2009 ve chvíli podepsání dohody o banánu. Ty aspekty, které jste prezentoval, potvrzují tuto analýzu. Podle mého názoru vaše analýza byla také zajímavá z hlediska fair trade. To byla čísla, která jsem já neznala. Také chci poděkovat panu Gerencovi za ten první přístup ke zprávě, kterou vypracuje na toto téma. Je to složité a velmi citlivé téma, které mm, pokrývá spoustu oblastí. Já jsem se podívala na obsah nařízení komise a musím konstatovat, že již nyní mám mnoho otázek. Vy jste zdůraznili tři body. Konkurenceschopnost, zlepšení konkurenceschopnosti, když dovolíte, tak to zatím nechám stranou. Druhý bod, to byla podpora diverzifikace. K tomuto bodu bych se chtěla vrátit. V analýze, která byla prezentována, bylo jasné, že obchodování s banánem jde ve prospěch hlavně velkých společností a velkých distributorů. A viděli jsme, že velmi malé procento zisku jde eh, k zaměstnancům a místním producentům. V rámci opatření, která byla aplikována dříve v souvislosti s diversifikací, byla vydána zpráva ohledně toho, jakým způsobem byly částky vydávány. A bylo konstatováno, včetně karibské oblasti, pokud si ponecháme případ těchto zemí, že docházelo k jakémusi rozmělňování těchto částek a jejich výsledek byl takřka nulový. Když se podíváme na diverzifikaci, tak konstatuji, že tyto částky byly vydávány v sektorech, které pokrývají cestovní ruch, silnice, rozvoj soukromého sektoru a škol. Následující fáze podle mého názoru, a tady budeme diskutovat s panem Gerencem, ale by bylo dobré podporovat mnohem cílenější diverzifikaci. Diverzifikace by měla být zaměřena na zemědělství, možná na ten takzvaný eh, zelený cestovní ruch, tak tomu říkáme ve Francii. Ale v každém případě by bylo dobré vydávat tyto částky jednoznačným způsobem ve prospěch jiného typu rozvoje. A tady bych se chtěla vrátit nejenom eh, k té obchodní věci, ale když se podíváme na třetí bod v souvislosti s návrhem komise, tak vidíme, že tam se zohledňovalo životní prostředí a restaurační zařízení. A já jsem překvapena, že se tady hovořilo o banánu a ne. hovořilo se o používání chlor, chlordetonu. En tout cas, ce que je sais... Co o tom vím? Vím, že existují studie, které se týkaly plantáží banánů a zvláště používání této látky. A bylo zjištěno, že to mělo velmi škodlivé účinky na zdraví eh, lidí, kteří eh, pěstovali banány. Navíc půda byla kontaminována a nedalo se to použít na jiné plodiny, tato stejná půda. Takže to je jedna z otázek, kterou bychom měli také zohlednit v souvislosti s diverzifikací. Byla bych ráda, kdybychom se zabývali mm, jaksi rehabilitací životního prostředí a diverzifikací. Poslední otázka. V těch postupech, ať už se týkalo to spolurozhodování nebo fakultativní konzultace mm, výboru regionu, to jsou dva postupy, na které bych se chtěla zeptat. Souvisí to s RUP. Eh, chtěla bych se zeptat, eh, jak to bude vypadat z hlediska těch extrémně vzdálených regionů. A chtěla bych vědět, zda tady je eh, propojení a jakým způsobem tyto body budou začleněny do následného zpracování této otázky. Děkuji, pan Martinez má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám tři připomínky. Za prvé, eh, děkuji panu Morazonovi za přesné a užitečné vystoupení a také děkuji za připomínky pana Gerence. Tedy tři moje připomínky. Jednak eh, k tomu, co řekla paní Gerencová. Eh, rád bych pochopil, jak v rámci, který nám komise přednesla ústy pana Morazona, jakou úlohu by měla sehrávat vlastní produkce v obchodu banány v Evropské unii, co se děje například v nejvzdálenějších regionech, jako Kanárské ostrovy, Reunion, Madeira, Martinik, Guadeloupe a další. A jaké procento produkci a spotřebě tvoří právě zmíněné vzdálené regiony EU. A také eh, by mě zajímalo, zda bude moci komise tato opatření jak podpořit, eh, tak abychom bojovali proti eh, tomu neustálemu sebelitování, aby eh, nevznikla taková opatření, která by byla eh, pohromou pro zmíněné regiony a já skutečně tuto viktimizaci rád nemám, ani sebeviktimizaci. A nyní eh, ke slovům pana Korazona. A když hovoříme o banánech, tak situace v Karibiku eh, se velmi vzdaluje kvalitativně i kvantitativně situaci v afrických státech. Pokud jsem to správně pochopil, v Africe je situace spíše blízká tomu, jak eh, operují latinskoamerické firmy. Jedna věta ve vystoupení pana Morazona byla nesmírně důležitá, když uvedl, že v Karibiku ponechává produkce banánů poměrně vysoké procento těm, kteří eh, sklízejí ať už jsou to vlastníci plantáží nebo eh, pracovníci přímo na těch plantážích, zmiňoval číslo 11,5 z celku. Co to znamená v praxi? V dalších státech AKT a jaké dopady to má na velké produkční oblasti. A ještě poslední připomínka, kterou považuji za důležitou za poslední tři až čtyři nebo spíše deset let jsem se neúčastnil argumentací ze strany kolegů, kteří přicházeli z některých starých koloniálních velmocí, kteří eh, skutečně snižují zájmy Karibiku Eh, ve srovnání s dalšími státy, které jsou méně rozvinuté a chudší než státy Karibiku. Já si naopak myslím, že bychom měli eh, být eh, s Karibikem na jedné straně. Chci tam podporovat rozvoj? Ano, samozřejmě chci, ale nemůžeme tak činit tím, že budeme demonizovat a odsuzovat státy a národy, které žijí ve výraznější chudobě a s výraznější nerovností než eh, země Karibiku. To by nebylo správné. nemůžeme říci, že chceme podpořit ty státy, protože jsou signatáři dohody z Kotonu. Ehm, musí mít eh, takové uspořádání, eh, aby to odpovídalo. Tady od, hovořím třeba o státech střední Afriky, které mají ještě nižší stupeň rozvoje. A v tomto smyslu je důležité připravit takový přístup, který umožní rozvoj všem, tím, že budeme podporovat obchod s banány, který má zásadní význam pro všechny na celém světě. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat našemu expertovi, panu Morazánovi a panu Gerencovi za jejich eh, zajímavá vystoupení. Chtěla bych položit otázku našemu expertovi ohledně rozdělení finančních toků mezi producenty, distribucí a příslušnými společnostmi. Vy jste uvedl ve vašem úvodu, že 40 víceméně jde na stranu supermarketu a 36 eh, pro společnosti. Podařilo se vám také učinit eh, rozdíl mezi zisky společností onshore a offshore. Mohl jste toto podrozdělit a mohl jste přesně lokalizovat tyto zisky ze strany Čikita a dalších podobných společností? Tři otázky. Co se týče domácí produkce v rámci EU, tak analýza se zaměřovala na vnější obchod, zahraniční obchod, nezaměřovali jsme se na domácí produkci v EU. Ale samozřejmě proběhly také studie týkající se možných implikací snížení tarifů Eh, cel na domácí produkci. Také eh, proběhly studie o tom, jak by eh, byly ovlivněny EPA v té domácí produkci. A obě studie ukázaly, že liberalizace trhu z hlediska účinku na Kanárské ostrovy, Madeiru, Krétu a další takže se takové účinky tam již projevily. A proto eh, u liberalizace uvidíte postupné snižování cel, tak eh, i přesto, že dopady na domácí produkci jsou nízké. Rušení kvót 1. ledna 2006 to přineslo ten velký třesk. Experti se tedy nedomnívají, že domácí produkce v EU bude nějak ohrožena ženevskými dohodami. Myslím, že pan Martinez měl pravdu v tom, že zvláště u banánů platí, a to jsem se také snažil zdůraznit ve své prezentaci, že je nezbytné rozlišovat mezi státy AKT. Rozdíly na trzích, tak jak to vidíte v Africe, kde jsou tři hlavní producenti, respektive dva hlavní vývozci a jeden středně velký producent Kamerun, pobřeží slonoviny, to byli ti hlavní vítězové ze systému tržní ochrany za poslední tři roky a pak možná ještě Ghana, kterou vnímám jako dynamický trh, který do budoucna pravděpodobně poroste. Musíme ale také rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi Karibiku. Dominikánská republika podle mého názoru je velkým vítězem a má velký přínos právě z opatření z posledních let. To je Dominikánská republika, má více než 55 vývozu banánů Ehm, Belize a Surinam z toho získali také. Ehm, experti nám tedy říkají, že zmíněné státy budou schopny zvládnou ty vyšší stupeň liberalizace, i přestože budou potřebovat určitou podporu v tom, aby zdokonalili systémy eh, v produkčním řetězci, aby zlepšili výrobní proces, organizaci práce a také, aby zdokonalili svůj marketing. Kdo eh, na daném systému nejvíc prodělává? To jsou malé ostrovy, vzdálené ostrovy. Windwardovy ostrovy. Ale tady je také důležitý tržní segment. 80 exportu z těchto zemí je export fair trade. A e, v tom směru se těší velkému úspěchu. A myslím si, že opatření, která budeme používat tady, když se snažíme zlepšit situaci těchto zemí v marketingu. Myslíme si také, že můžeme zlepšit hodnotový řetězec v těchto zemích. A k rozdílům, na které se mám zaměřit, já si myslím, že tady je nutné rozlišovat mezi jednotlivými státy AKT, jak řekl pan Martinez, z hlediska Eh, příjmů a platů v Kamerunu na straně jedné a v Ekvádoru na straně druhé. Tam ty rozdíly jsou minimální. Ale rozdíl, který vidíme od 90. let, jsme totiž zaznamenali posun v hodnotovém řetězci zvláště v tom integrovaném řetězci, kde supermarkety získávají větší moc a také největší díl zisku. Tento jev pozorujeme v celém sektoru banánů, ať už hovoříme o zóně AKT nebo dolarové zóně. Myslím si, že to je problém, který musíme analyzovat, protože pokud my, experti, se domníváme, že to je možné řešit. Měli bychom nabídnout eh, opatření v rozvojové politice, která umožní eh, přesun moci od supermarketů k producentům, ale opatření by neměla být protekcionistická, ale měla by být v souladu s tržním prostředí a měla by celkově situaci zlepšit. Pan Vegel má slovo. Žádal jste o slovo? Spoštovaná gospa předsednica. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi z celé zřejmé, proč mluvíme tolik o banánové produkci. Také souhlasím s tím, že je to velice důležitá diskuse a to celé pro celou řadu zemí. Nicméně v této diskusi mi chybí jeden komponent. Komponent, který je podle mě také významný. celém potravinovém řetězci, pokud se podíváte na spotřebu ovoce ve světě, tady si musíme položit dotaz ohledně toho, co znamená v posledních deseti letech růst produkce banánů. A asi to někomu poskytne nějakou přidanou hodnotu, ale zároveň to ubírá přidanou hodnotu někomu jinému také to možná ubírá někomu příležitostí v kontextu biodiverzity. Zvláště co se týče nutriční diverzity. Domnívám se, že by bylo vhodné, že kdykoliv budeme mluvit o politice podpory pro země, které můžeme podpořit tímto způsobem, a to i prostřednictvím práce našeho výboru. Tam by bylo také dobré mít možnost začlenit do diskuse další prvek s ohledem na to, co produkce banánů znamená v případě výživy. Zároveň si musíme položit dotaz, zdali specializace na banánovou produkci v určitých zemích, vylučuje tyto země z eh, generování lepších výsledků v případě, dejme tomu, jiných zemědělských plodin nebo ovoce. Já vím, že se může jednat o určitou okrajovou záležitost v kontextu toho, o čem mluvíme, ale možná, že to není tak zcela irrelevantní komise. Děkuji. Pan Louis Dvera, který zastupuje komisi, má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu mluvit skutečně stručně, protože je tady celá řada věcí, která už tady jednoznačně padla. Za prvé musím poděkovat za udělení slova a pak také musím poděkovat panu Gerencovi za to, že zorganizoval tuto rozpravu a za poskytnutí této studie která vrhá světlo na velice složitou část trhu. Musím poděkovat i expertovi. Já doufám, že se nám podaří diskutovat o některých vašich eh, zjištěních později. Ale domnívám se, že se na obou stranách plně shodujeme, co se týče diagnózy i doporučení. Co se diagnózy týče, tady sdílíme názor, že situace je nesmírně odlišná v jednotlivých zemích AKT a proto jejich reakce jsou také odlišné. Pokud se podíváte na tři typy akcí, které navrhujeme, tak ty se myslím, zcela shodují s typy doporučení, které tady předkládáte. Jak říkal pan Martinez, je pravda, že se jedná o nespírně komplikovaný sektor, kde jednotliví hráči mají různé zájmy. Myslím si, také, ale že co se týče ujednání v Ženově, tady je, jsme nastolili novou rovnováhu, dobrou rovnováhu. Země AKT věděli, že tato opatření se odehrají. Měli za to, že se to odehraje dokonce rychleji, než předpokládali a my jsme měli za to, že bude dobré na pomoci jejich přizpůsobení se. A to, co jsme udělali v dosavadních programech, nám nabídlo dobrý základ pro toto. Musíme se poučit ze zkušeností a souhlasím, že diversifikační opatření, která byla přijata v minulosti, nevždy poskytly eh, výsledky, které jsme si přáli. A to proto, že jsme se asi dostatečně v naší podpoře nezaměřovali, nezacílili jsme ji. A myslím si, že z té studie, kterou jsme vypracovali pro analýzu Podpor z minulosti, z toho jsme si vzali jedno poučení, že bychom měli tuto více zacílit v budoucnu. Jsou totiž tady země, které jsou někde uprostřed a které by e, za pomoci podpory si uchovaly určitou konkurenceschopnost na trhu, že tady potřebují určitou diversifikaci a je pravda, že tato opatření asi nebyla dostatečně zacílená, což nám asi poskytuje uh, a také dobrou zkušenost do budoucna. Sdílím názor autora studie ohledně dopadu na evropské země. My se domníváme, že ty hlavní dopady, vlivy už se odehrály a s navýšením alokací už máme dobrý základ pro zajištění konkurenceschopnosti domácích producentů. Co se týče životního prostředí, tuto věc bereme nesmírně vážně. Musíme se na to ještě podívat velice pečlivě, zvláště v případě zemí, které půjdou cestou diverzifikace produkce. Myslím, že tolik z mé strany. Možná bych ještě doplnil něco na adresu kolegy, který prezentoval studii. My to nečteme jako nulový tarif. Ty země, které mají FN, tarif budou mít 114 v roce 2017, co se týče latinské Ameriky, které sami uzavřeli FTA, bude tady v 75 v roce 2020, ale v žádném případě nepůjde o norový tarif. Takže si myslím, že ať je to tak či tak, Dosáhli jsme dobré rovnováhy, těšíme se na spolupráci s vámi, především s panem Gerencem. Tady bylo řečeno, jedná se o takový komplexní balíček a měli bychom se snažit dosáhnout pokroku paralelně na všech frontách, protože jinak celý balíček ohrozíme. Děkuji. Děkuji i vám. Máme velké spoždění, další bod bude zpráva paní Kaiser, ta musí pak odejít eh, v 16.30, takže prosím velkou stručnost, máte 30 vteřin. Děkuji. Jenom bych chtěla zareagovat na ty, kteří zde hovořili, paní Gres. Té bych chtěl eh, odpovědět z hlediska pesticidů, eh, o kterých hovořila. Tato látka. Tady musíme aplikovat princip znečišťovatel platí. Myslím si, že není součástí tohoto projektu, abychom v rámci komunitárního rozpočtu eh, skoncovali s tímto používáním tohoto pesticidu, který platí znečišťovatel. Takže hlavní část tohoto rozpočtu doprovodných opatření by měla posloužit diverzifikaci Tady jsou dvě možnosti. Jednak transformace, zpracování banánu na místě. Můžeme vyrobit mnoho výrobků na základě suroviny banánu. Proč to nedělat přímo v dané zemi producentů? A za druhé, pokud tato diverzifikace bude obtížná, tak je možné reorientovat výrobu na jiné sektory. Myslím si, že tato doprovodná opatření mohou být právě vyhrazená buď té jedné nebo druhé možnosti nebo oběma. Za druhé, hovořili jste o zámořských oblastech. Samozřejmě, situace se změní. Vzhledem k tomu, že ta zóna ne AKT se dostane snázeji na trh, bude mít stejné možnosti jako AKT, budou se dostávat na společný trh. Takže tady je nutné mm, využít i jiných prostředků, abychom řešili tento problém. Pan Martinez hovořil o tom, že bychom neměli poškozovat zájmy těch, kteří nemají žádné ochranářské systémy. Tady jsou tři země ne AKT, AKT a pak v rámci AKT jsou to eh, karibská oblasti a Afrika. U těch ne AKT, AKT tam se situace zlepšuje, AKT tam máme Latinskou Ameriku, ta je velká výhoda proti Africe, protože mají blízkosti trh, který je dostupnější pro ně. Myslím si, že tady existuje velký problém, o kterém jsem nehovořil, a to je problém Afričanů proniknout na americký trh. Oni tam prakticky nejsou zastoupeni. A poslední bod. V tomto rámci, a tady jsem o tom jednal také s komisí, v tomto rámci se nám poskytuje určitá část řešení, protože víte, že evropský režim je spochybňován po dobu 15 let ze strany těch, kteří eh, kritizují preferenční režimy, které byly poskytovány těchto, těmto zemím. Je škoda, že nemáme dostatek eh, času, ale já se obětuji ve prospěch paní Kaiser, která bude nyní hovořit. Takže teď se pustíme do sedmého bodu, to je eh, zdravotní systém v subsaharské Africe a světové zdravotnictví. K tomuto tématu máme významnou zprávu a já poskytuji, uděluji tedy hned slovo paní Kaiser. Já chci poděkovat eh, Charles, eh, že se obětuje. Já se zase obětuji ve prospěch belgického předsednictví. Eh, za chvíli mě tam čeká jednání. My jsme teď v počátečním stádiu z hlediska výměny názoru eh, k tomuto eh, bodu, k této zprávě. Já se pokusím stručně popsat záměry této zprávy, která byla již eh, ze široka popsána. A pokusím se vám říct, jakým směrem bych chtěla tuto zprávu koncipovat. Vycházíme z konstatování, které je dosti hrůzné z hlediska rozdílů, které tady existují mezi Evropany, z hlediska předpokládané délky života a Afričany. Ten rozdíl může být 30 až 40 let. A samozřejmě, že tady existuje celá řada faktorů, které mohou vysvětlit tyto rozdíly. Jistě jsou tady velké epidemie, malárie, AIDS a tak dále, ale především je to chudoba a nedostatečný rozvoj tohoto kontinentu a nedostatečná zpráva v některých zemích a také dopady finanční krize, které ochudily některé země. Pak je to i klimatická změna. Pokud toto všechno dohromady eh, sečtete, tak konstatujete tragickou situaci. Samozřejmě, že byly reakce na tuto situaci. A na našem výboru jsme hovořili o významu a také omezení těch takzvaných vertikálních eh, fondů, které poskytly nepopiratelné výsledky. Ale také jsme hovořili o tom, že je velmi obtížné vybudovat zdravotní péči, která by byla horizontální, alespoň tak jsem to nazývala v tom prvním návrhu v protikladu k vertikálním Eh, infrastrukturám. Víte, že příčinou umrtnosti mohou být epidemie, ale máme také mnoho umrtí, které souvisejí s nedostatečnou péčí během těhotenství, obtížných porodů, potom nedostatečná péče o novorozeňata. To znamená, že se jedná spíše o choroby chudoby. Horizontální zdravotní péče by měla být eh, posílena a měla by využívat mezinárodní pomoci. To je důležitý bod. Když se podíváme na financování horizontální zdravotní péče, tak vidíme, že vertikální fondy eh, pohltily velkou část mezinárodní pomoci, ale také charitativních eh, částek. A co se týče horizontální zdravotní péče, tady je obrovský nedostatek. A bohužel nemůžeme si zatím představit, že by horizontální péče byla životaschopná jenom díky daňovým příjmům daného státu. A proto je důležité se soustředit, a to je smysl této zprávy, na financování které by pocházelo ze samotné populace a dále z iniciativ, které se zrodily vlastně v 90. letech v Africe a rozšířily se ve stovkách. Jsou to ty systémy mikropojištění, mikrovzájemných eh, pojišťoven a to jsou organizace, které se šíří, které jejich počet roste, jejich aktivity jsou málo koordinovány, nicméně vycházejí z hodnoty eh, solidarity. To je velice důležitá věc v Africe. Víte, že v Africe funguje takový mechanismus, podle kterého pokud někdo z určitého kmene má zdravotní problém, tak všichni ostatní dají dohromady své prostředky, aby mu pomohli. Takže fungují tady jakési vzájemnostní vazby, pokud tomu tak můžeme říkat. To znamená, mm, nejedná se o pravidelné příspěvky, ale Eh, populace začíná již eh, jaksi zvažovat eh, tyto možnosti dopředu, ne velké částky, ale menší částky, platit právě do těchto systémů vzájemného pojištění, systémů, které by byly spolehlivé. Je úžasné, že mnoho afrických zemí se pustilo do, této, do tohoto experimentu, například končská demokratická republika, Burkina Faso, Senegal, Burundi, Kapverdské ostrovy. Oni tak postupovali někdy ve spolupráci s nevládními organizacemi. Někdy také spolupracovali s evropskými vzájemnými pojišťovnami ať už jsou eh, nábožensky zaměřené, například křesťanské organizace, tam působily také socialistické organizace. A je tady určitá snaha na lokální a národní a mezinárodní úrovni propojit tyto systémy vzájemné pomoci tak, aby bylo možné zde zajistit jakýsi druh alternativního financování Eh, který by jaksi doprovázel ty rodící se oficiální systémy. Je to velmi zajímavé z hlediska společnosti, opírá se to o africké hodnoty a pro nás to představuje určitou solidaritu sever-jich, eh, která je viděna jiným prismatem. Takže základní myšlenka je zaměřit se na tyto systémy a doporučit komisi, celou řadu postupů, které se týkají horizontálních zdravotních systémů. Africké populace se určitě nezaváží eh, platit eh, dopředu eh, něco, pokud si nebudou jisti, že v pozadí budou nemocnice, budou zdravotní centra samozřejmě nebudou platit, pokud si nejsou jisti, že tato infrastruktura zde nebude. Je tady určité dynamické propojení mezi horizontálním systémem a vytvářením těchto vzájemnostních organizací, pokud to tak můžeme nazývat. Je to zajímavá forma, protože nám umožňuje mm, zde vidět něco trvalého, co se opírá o hodnotu solidarity, to je velmi výrazná hodnota v Africe, a je to něco jiného než jednoduchý eh, model jakéhosi naléhavého zdravotního systému, tak jak fungují eh, momentálně nevládní organizace. V zemích, které jsou nejvíce postiženy konflikty, tak tam působí nevládní organizace, které poskytují bezplatnou péči, ale my dobře víme, že tato bezplatnost a naléhavost to není ta forma, kterou bychom eh, rádi viděli v tom trvalém horizontu v těchto zemích. Naopak musíme pomoci Africe najít eh, trvalé, stálé organizace, které by byly nezávislé a života schopné. Takže to je zaměření této zprávy nebo mm, tohoto prvního návrhu zprávy. Předpokládám, že ta zpráva ještě nebyla přeložena, nicméně jsem ochotná s celým mým týmem a sekretariátem proskoumat případné návrhy nebo podpůrná doporučení, ale chtěla jsem vás seznámit s tím úhlem pohledu, který jsem zvolila a který je velmi konsensuální napříč politickými skupinami. Takže paní předsedkyně, děkuji vám a samozřejmě budu naslouchat mým kolegům. Děkuji mnohokrát, pan Mitchell. Paní předsedkyně, stručně, musím paní de Kaiser za tuto zprávu poděkovat. Já nemám kopii nebo možná, že existovaly i tady přece prostě nemám. Doufám, že tady panuje obecný koncensus ohledně otázek vyplývajících ze zprávy. Vím, že HIV, AIDS, malárie a takovéto věci nás všechny trápí a tak to má být. Jsou to totiž otázky, které se musí řešit. Ale já jsem byl šokovan před několika týdny, když jsem byl na prezentaci ohledně chorob nekomunikabilních a zjistil jsem, že infra, infarkty, mrtvice, všechny takové ty věci, na které jsme zvyklé uh, u nás, jsou um, úplně mimo Richtrovu škálu v rozvojovém světě a my tomu jednoduše nevěnujeme takovou pozornost jako přenosným chorobám. Uh, takže bychom se asi měli podívat na důvody smrti, nemoci a bolesti a snažit se najít, pomoci najít řešení těm problémům, které tady nastínila paní de Kaiser. Já neznám plný obsah této zprávy právě, ale myslím si, že musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom pomohli poskytnout řádné zdravotnictví a ošetření v rozvojovém světě. I pokud se dobře vzpomínám, tak ty infarkty byly, zvláště u žen, ten počet byl neuvěřitelný. HIV AIDS, ale ještě více na daleko vyšší míře byly infarkty u žen, takže já se budu těšit na kopii této zprávy, snad se nám podaří dosáhnout koncesu, co se týče obsahu, ale především se musíme snažit poskytnout prevenci zdravotní péči v rozvojovém světě. Děkuji, pane Gerens, máte slovo. Děkuji. Doufám, že paní Kejzer nepřijde o příliš svého času v rámci mého vystoupení. Konstatujeme v mnoha našich eh, zemích určitou zdrženlivost a nedostatek ambicí z hlediska řešení těchto záležitostí a poskytování částek, které jsou nutné na realizaci toho, co požaduje paní Kejzer. Já bych chtěla říci, nebo sdělit dvě stanoviska. Co je důležité? Je tady dohoda ohledně toho, že ti, kteří nemají nic, musí nebo nemají nic, co by mohli využít pro zafinancování vzájemnostního systému z hlediska zdravotních nákladů. A proto je nutné, aby ty zdroje přišly z nějakých eh, zdrojů. Máme různé zdroje, máme zdroje na boj proti malárie, tu, malárie, tuberkulóze a AIDS. Jsou různé atomizované projekty, ale důležité je, aby ty příslušné země přijaly tento přístup ve svých integrovaných zdravotních systémech. Je možné využívat expertízy, tak jak to uvedla Eh, také institucionální aktéři mohou působit, zvláště na úrovni OSN. I ti mohou být užiteční. Za druhé, je důležité upřednostňovat určité dimenze. Pokud na břehu Nigeru máte mm, například vzdálenost 50 nebo 30 kilometrů, tak pokud tam umístíte na jedné straně porodnici a na druhé straně nemocnici, která dělá totéž, tak eh, tím skutečně té prostředky. Musíme postupovat tak, aby se vypracovala určitá zdravotní mapa, která by odrážela skutečné potřeby. A pak v rámci inteligentního partnerství bychom měli vypracovat eh, plány na tyto nemocnice, udělat jakýsi rejstřík. A třetí prvek, tím končím, v souvislosti s vyjednáváním eh, o mezinárodním obchodě v Hongkongu. Expert Mezinárodního úřadu práce vyjádřil dosti obdivuhodnou poznámku. Řekl, že v rámci obchodování mezi africkými zeměmi africké země, které mají malé výsledky z hlediska obchodního rozvoje, jsou těmi zeměmi, které na sebe nechtějí brát riziko. Lidé, kteří exportují, musí přizpůsobit periodicky svůj sortiment, jinak nemůžou uplatnit své výrobky na našem trhu. A proto je nutné investovat do nových produktů, což je synonymem rizika. Ale rizika na sebe neberou lidé, kteří mají minimum sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění a proto iniciativa paní Kejzer umožňuje tak trochu přerušit tento začarovaný kruh. Musíme tedy začít sociálním zabezpečením a rozvíjet obchod. Tyto dvě věci spolu nerozlučně souvisejí u těchto zemí, které vlastně nic nemají. Děkuji. Komise má slovo. Pan Garek bude hovořit. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát za tuto první výměnu názorů. Doposud jsme neviděli návrh zprávy, a, ale rozhodně se na něj těšíme. Moje taková první reakce je že to bude brát v pota zprávu o Global Health a také poslední závěry rady z 10. o roli EU v globálním zdraví. Myslím si, že eh, je to nejvíc aktuální téma financování zdravotní péče navzdory tomu, že sdělení a závěry mají takovou širší působnost v komisi a později v radě bylo pak také zřejmé, že nutné, aby akce pro rozvojovou činnost byly v kontextu uh, globálních otázek související s zdravotní péčí v rozvojových zemích, zvláště co se týče migrantů, zvláště co se týče otázek spojených s obchodem, protože to má pochopitelně velký dopad na přístup k lékům a dále také koherence, prioritní záležitosti související s potravinou i potravinovou bezpečností a životním prostředím. Pak je tady další oblast, která je velice významná v tomto sdělení a to, jak rozvojová politika může přispět univerzální poskytnutí zdravotní péče. V tomto ohledu je tady velký důraz na lepší distribuci mezi jednotlivými zeměmi z hlediska dárců z hlediska různých eh, kontextů. A po, také se jedná o posílení systémů zdravotní péče, které jsou velice slabé, dejme to tady, jak jste zmínila, v subsaharské Africe, ale i v jiných zemích a to posílit pomoc pro nerozvinuté země, méně rozvinuté země a také zdravotní politiku a účetní auditorský dvůr toto skutečně eh, na to významně upozornil. V rámci dialogu vidíme, že spravedlivé financování je zásadně do roku 2009 na tomto pracujeme jednáme o tom s akademiky a zainteresovanými stranami, partnerskými zeměmi a je to otázka, která eh, působí velké obavy, protože komise nemá ofer, na téma fair financing žádnou vyhraněnou politiku, protože všechny eh, země EU mají eh, růzdílné systémy, co se týče financování, zdravotní péče. Myslím si, že se všichni řídíme trošku jinými principy, ale eh, shodneme se na solidaritě, rovnosti poskytnutí péče a kvalitě pokrytí. Je také třeba nezapomínat na to, že dobrovolné systémy, které zmiňujete, jsou eh, přinášejí zajímavé zkušenosti, ale pokrytí v subsaharské Africe je velice nízké. Asi polovina veškerých veřejných eh, výdajů je přímo jsou to přímé platby pacientů, poskytovatelům péče. Častě, často to má skutečně drtivý dopad na domácnosti, kdy to může navodit chudobu. Co se týče soukromých výdejů, méně než 10% je placeno zdravotním pojistným. Pokrytí pojištěním není plošné bez tak v těchto zemích, jak správně říkáte, musí to jít ruko v, ruko, v ruce s, s posílením systémů na národní úrovni, mezinárodní úrovni, protože mnohé země s tím mají opravdu velké problémy. Takže, jak říkám, v budoucnu se bu- budeme rádi zapojovat do výměny názorů. Doufám, že to také bere v potaz různé dimenze globálního zdraví. Jedná se o koherentní pojetí e, s příslušnými politikami. A pak je tady otázka, jak správně říkáte, tak existuje několik vertikálních iniciativ které se zaměřují na určité choroby, máme jich asi 140 a panují tady určité zmatky, co se týče vedení na národní i mezinárodní úrovni. VHO a jiné instituce mají často skutečně slabou pozici v kontrastu s jinými iniciativami, které řeší, řídí soukromé forty nebo fondy nebo e, jiné kombinace institucí. Čili my se budeme těšit na návrh zprávy a výměnu názorů. Děkuji. Paní Kaiser má slovo na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Mitchellovi za ty předběžné připomínky. Lituji, že Nemáte text, zatím nebyl přeložen, máme pouze první návrh, budeme mít ještě možnost o tom diskutovat. Děkuji také Charles za to, že upozornil na regionální dimenzi, kterou jsem nezapracovala do zprávy. Určitě bude možnost tuto myšlenku převzít a také ostatní, ale tato dimenze je naprosto relevantní z hlediska cíle dané zprávy. Děkuji také komisi za veškeré komentáře. Samozřejmě, já jsem vzala na vědomí sdělení komise, znám také závěry rady, také znám doporučení účetního dvora. A děkuji za toto vše. Uvidíme, jakým způsobem to všechno propojit. Cílem zprávy z vlastní iniciativy není opakovat veškeré závěry, které už byly přijaty, jinak ta přidaná hodnota bude velmi nízká. Já jsem z toho všeho, co bylo uvedeno, chtěla vybrat eh, některé aspekty, které ponechám v tom globálním rámci, ale chtěla jsem se zaměřit na některé body, které by měly být zdůrazněny. To neznamená, že ostatní eh, jsou ignorovány ale nemůžeme tady opakovat texty, které již existují a které jsou vynikající a byly vypracovány na úrovni komise. Takže nyní bych se omluvila a šla na jednání belgického předsednictví. Chci se také omluvit, že tady ještě další bod ohledně naší společné cesty do pásma Gaza a do Izraele a Palestiny a já bohužel se tady projednávání tohoto bodu nebudu moci účastnit, takže vám dávám svoji plnou moc, paní předsedkyně. Takže teď se pustíme do osmého bodu našeho jednání a sice monitorování rozpočtové podpory v rozvojových zemích. Jak jistě víte, naše, náš výbor si objednal studii, tím smyslem by bylo sledovat eh, efektivitu parlamentní kontroly eh, podpory rozpočtu v partnerských zemích. Tato studie byla realizována Evropskou skupinou výzkumného, výzkumných center, která analyzovala, jakým způsobem parlamenty a účetní dvory tří zemí AKT, to znamená Dominikánské republiky, Gany a Burkina Faso, dokáží eh, učinit z této pomoci efektivní, transparentní a demokratický nástroj. Nyní předám slovo paní Koch, která zastupuje institut Sitvin, eh, která nás seznámí se závěry této studie. Takže paní Koch, máte 20 minut. Děkuji, dobré odpoledne. Jak už tady bylo řečeno, abych uvedla tuto studii, musíme se podívat na čtyři otázky, které nastolil parlament. Role parlamentu v monitorování rozpočtové podpory, efektivita auditorských institucí v monitorování rozpočtové podpory a míra, do které rozhodnutí o poskytnutí pokračování podpory je řízeno rozpočtovými mechanismy a za čtvrté kondicionalita a doprovodná opatření v zlepšení národních kontrolních mechanismů. Tyto informace byly především schromážděny ve třech zemích Ganě, Burkině, Faso, Dominikánské republice. I když jsou to dobré ukazatele, tak národní kontrolní mechanismy trpí určitými slavinami. Politický mechanismus, management systému a externí systémy auditu se e, různí. Země jsou dobrým porovnáním toho, kdy e, takovéto financování tvoří velkou část rozpočtu v Burkině kolegyně Fase a Gani je to asi 30% a tam, kde rozpočtová podpora je zanedbatelná třeba v Dominikánské republice, kde se jedná se 4%. A co se týče parlamentu, vzhledem k tomu, že podpora je spojená s rozpočtem, role parlamentu musí být hodnocena v kontextu celého rozpočtu, nemůže se omezovat pouze na podporu, takže pokud se podíváme na roli a efektivitu parlamentu, musíme se podívat na celý cyklus rozpočtu a na role ex ante ex post. Co se týče zjištění zjištění. Role parlamentu ve všech třech zemích je nízká z důvodu administrativních, institucionálních a jiných omezení. Navíc je tady málo důkazů, že jejich výkon se zlepšil od doby podpory rozpočtového charakteru, ale jsou tady dva dobré příklady. Ghana v ex post fázi rozpočtu do lepší načasování předkládání zpráv a to v kombinaci s veřejnými slyšeními, to vedlo k určitému zlepšení v případě Dominikánské republiky, co se týče efektivity. V nedávné době byla zavedena nová ústava, což parlament umožňuje vytvořit lepší vůdcovský rámec. Parlamenty nejsou systematicky zapojovány do rozpočtových podporných procesů, jako dejme tomu do výroční přeskumu, dejme tomu v Ghaně a odbor OSN žádal o takovéto začlenění, ale bylo to odmítnuto. Co se týče mm, rozhovoru s komisí, tam jsme zjistili, že parlamentáři v Burkina Faso byli pozváni jakožto pozorovatelé do politických dialogů, ale všichni členové parlamentu, kterých, s kterými jsme mluvili, o tom nevěděli, což znamená, že informační toky jsou zásadní. Co se týče po rozpočtové podpory, tady je to neadekvátní v, Ganské, eh, v Ganě a Dominikánské republice. Většina členů, eh, většina poslanců o tom nevěděl, zatímco v Burkině Faso musí všichni ratifikovat eh, různé dohody o rozpočtu a to zavírá se 75% jejich času. Co se týče eh, pomoci v případě rozpočtu, to je eh, první krok pro přeskum pomoci, nicméně nepomáhá to roli ehm, parlamentu v monitorování a v harmonizaci jejich role. Co se týče nejvyšších kontrolních úřadů, zjistili jsme, co, o, že od zavedení takovéto podpory instituce ve všech třech zemích byly posíleny, dejme tomu v Dominikánské republice, nezávislost byla posílena a mandát pro jmenování soudního dvoru byl eh, přesunut a v Ghaně a v Burkině Faso načasování překládání zpráv se zlepšilo. Dejme tomu v Ghaně zpráva na rok 2008 byla vlastně první zpráva, která byla předložena parlamentu v rámci šestiměsíční lhůty a předtím eh, v roce 2007 se projednávaly zprávy z roku 2004. Eh, je důležité ale následovat eh, auditní zjištění. Instituce nejsou řádně zapojeny do procesu v mnoha zemích nemají přehled o tocích rozpočtové podpory, dejme tomu v Dominikánské republice. Náš výzkumník měl materiál eh, z o těchto tocích, naši auditoři o tom nevěděli, absolutně neznali nic o příjmové stránce rozpočtu. Co se týče druhého cíle Pařížské deklarace, zjistili jsme, že rozpočtová podpora napomohla využití národních auditorských systémů a paralelních mechanismů, ovšem závisí to na kapacitě NKU. V Ganě, dejme tomu, auditorské zprávy se využívají eh, z hlediska dárcovského ale v Dominikánské republice tomu tak není a soudní dvůr se na to stěžoval, co se týče interních auditních institucí. Zdá se, že přitahují eh, méně podpory než nejvyšší kontrolní úřady, nicméně eh, považují se za velice blízké státu, což eh, jim znemožňuje jednat jakožto nezávislý subjekt. Také se díváme na občanskou společnost, a které v této oblasti, zvláště v těch zemích, kde je jiný jinak eh, role slabé, tak tady hrají velice důležitou roli. Eh, je, z jejich hlediska je třeba sledovat rozpočet, sociální audity a občanské zprávy. Co se týče zlepšení národních kontrolních mechanismů a skládání účtu interně, to závisí na synergických efektech v Ghaně. Dejme tomu posílení eh, NKU vedlo eh, k vytvoření výboru pro veřejné finance a je tady větší povědomí občanů, takže nemůžete jen tak posílit jednu instituci, musíte spolehat na nějaké synergie. Co se týče uh, třetího výzkumného dotazu dárcovství a mechanismy. Hodnocení PEFA. Já nevím, jestli všichni tady vědí, co to PEFA je. PEFA byla vytvořena multi i bilaterálními dárci pro společný rámec ve, veřejných financí a jejich zprávy. Podobně jsme to uplatnili ve všech třech zemích, ale to, že parlamenty a NKU uh, do toho zapojený nebyl, neovlivnilo nějakou podporu, čili skóre v Dominikánské republice bylo D, ale nicméně podpora byla poskytnuta a to asi vzhledem tomu, že Evropská komise uplatňuje jiná kritéria. Tam, kde zpráva veřejných výdajů je nízká, to je nevylučuje se získání veřejné podpory vzhledem tomu, že je tady důraz na ochotu a implementaci. Také tady není přímé propojení mezi PFO a způsobilostí protože je tady zaměření na reformu než na skutečný stav. Kromě PEFy pokyny nevyžadují povinné hodnocení národních kontrolních mechanismů a také jsme zjistili, že definice pro tyto kontrolní mechanismy je nedostatečná v tom smyslu, že explicitně nezečlenuje parlamenty NKU nebo subjekty občanské společnosti. Takže pokud se podíváte tady na cyklu skládání čtu rozpočtového procesu, zjistíme, že pokud se podíváme na to, tak dárci se zaměřují na vnitřní cyklus a technické administrativní administrativní aspekty eh, zprávy veřejných financí na vnějšku skládání účtů a subjekty občanské společnosti eh, se neberou příliš potaz, co se týče tohoto cyklu hm, skládání účtu a odpovědnosti. Co se týče eh, podmíněnosti a doprovodných opatření. Zpráva veřejných financí v rámci porozumění, které jsem tady vysvětlila, je důležité pro saskou agendu ve všech třech zemích. Podmíněnost a doprovodná opatření mají pozitivní efekt na zprávu veřejných financí. Dárci do určité míry byly zapojeni do poskytnutí budování kapacit pro parlament a také poskytnutí podpory nejvyšším kontrolním úřadům, což eh, vedlo k posílení institucí Evropská komise si ještě neudělalo jméno, co se týče posílení parlamentu. Když o tom uvažujete, uvažujete většinou o světové bance nebo jiných institucích, ale ne o komisi nebo něčem jiném. Podpora rozpočtu a financování dárců se zaměřuje na odpovědnost domácí, dejme tomu v Burkině Faso, nebylo financování pro takovéto mechanismy, dejme tomu v Ghaně, ale 2% celého programu byly dány stranou na podporu aktérů občanské společnosti, kteří by mohli jednat jako watchdog a 1% bylo mimo pro podporu parlamentu a e, rozpočtové monitorování. Nicméně to se nedělá e, systematickým způsobem. V případě Gany je to sice krok správným směrem, ale mělo by se uvažovat o posílení financování, takže tady je určitá nerovnováha. podporu na do, co se týče domácí odpovědnosti je velice slabá. Je to slabá stránka ze dvou eh, důvodů. Podmíněnost a dobrovodná opatření se zaměřují na technické aspekty finanční zprávy zatímco posílení občanské společnosti hraje skutečně na marginální roli. Ovšem neexistují krátkodobá řešení pro takovou tu domácí odpovědnost fiskální účtu a je důležité vědět, že přechod na podporu rozpočtovou neposílí odpovědnost bez demokratické změny. Dejme tomu v Burkině Faso je to tu zásadní otázka. A musí tady být určitý závazek, co se týče národních kontrolních mechanismů pro podporu a posílení z dlouhodobého hlediska. Já jsem identifikoval pět klíčových doporučení v programování rozpočtové podporu. Pokyny komisi by měly jednat s takovým holistickým pojetím mechanismu. Takováto definice by měla zahrnout klíčové eh, instituce rozpočtového dozoru, odpovědnost horizontální, kapacita veřejných institucí, aby vláda byla hnána k odpovědnosti. Pak je tady vertikální odpovědnost s ohledem na mechanizmy aktérů občanské společnosti, která může povolat vládu k odpovědnosti. Je důležité, že parlament sehrává roli v obou. V vertikálně hrají roli jakožto zástupci občanů. Druhé doporučení aktéři národních kontrolních mechanismů, zvláště v parlamentu, by měly být lépe hodnoceni, než bude poskytnuta rozpočtová podpora a my bychom navrhovali eh, hodnocení dohledu parlamentu, eh, abychom zajistili, že to bude eh, proces založen na poptávce. Takovýto proces by mohl mít dva účel budování kapacit. Musí se to udělat na základě plnohodnotného hodnocení podle případ od případ případu a pokud posílíte silné slabé stránky, pak můžete mít harmonizovaný přístup, abychom zjistili, co tyto darci dělají, ale musí to být také proces veden poptávkou, taky musí vést k účelu monitorování eh, výkonu parlamentu, aby se identifikovaly doprovodná rizika a také monitorování eh, budování kapacit. Komise by měla také eh, zajistit lepší eh, rovnováhu poskytnutí financí všech institucí, které fungují pro klíčový mechanismus. Tyto mechanismy jsou zřejmě neefektivní ve všech zemích, které jsou příjemci eh, této podpory, tak určité procento podpory by mělo jít pro vertikální odpovědnost. Co se týče parlamentu a začlenění parlamentu do hodnocení účinnosti, do tzv takzvané podmíněnosti, tady by stálo za to, ale měli bychom mít jasno v tom, že exekutiva musí mít kontrolu nad potenciálním úspěchem indikátorů, čili mělo by to smysl, co se týče transparentnosti nebo eh, načasování, poskytnutí zpráv parlamentu, a to se musí hodnotit jednotlivě podle zemí. Myslím si, že lepší by bylo uh, začlenění parlamentů do parlamentního dozoru pro eh, lep... je třeba posílat informační toky, ale eh, ne tak, že budeme vybírat náhodné poslance, ale že budou eh, vytvářet vý... se výbory, ne... které pak budou předkládat právě parlamentu. Pokud exekutiva je zdrženlivá v tomto ohledu, mohly by tady být roční eh, zprávy, dejme tomu, které se budou předkládat parlamentu, aby měl eh, přesně eh, povědomí o tom, co exekutiva podpisuje. Co se týče posledního vývoje v Ganě, tak poslední době byla inaugurována parlamentní platforma rozpočtové podpory, která zajišťuje spolupráci poslanců a dárců, tak aby byla dosažena vývojová cesta milénia a zároveň eh, toto vnímám jako krok správným směrem, ale je předčasné eh, posuzovat, zda toto opatření bude úspěšné nebo ne. Doporučení Evropskému parlamentu Evropský parlament by měl zahrnout otázku eh, informování a dozoru eh, do současných rámců jako parlamentního schromáždění EU a KT a také Úřadu pro podporu parlamentní demokracie OPPD. V diskusích s komisí jsme zjistili, že komise eh, reviduje svoje pokyny a připravuje zelenou knihu o rozpočtovém dozoru, takže je důležité, aby i tyto aspekty byly zařazeny do připravované zelené knize o rozpočtové podpoře. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Gerens zažádal o slovo. Děkuji. Já si myslím, že tento přehled je velmi užitečný. Jenom tak trochu nejsem úplně uspokojen z hlediska následných akcí. Pokud eh, byste byla na místě komise, která musí vyjednávat dohody ohledně tohoto rozpočtového podpůrného rámce, eh, byla byste pro tu důslednou podmíněnost? To je první otázka. A druhá otázka souvisí s korupcí. Znáte nějaký jediný příklad, kde existuje uspokojivá, uspokojivá situace z hlediska naplnění eh, této rozpočtové podpory a kde jsou eh, členové parlamentu špatně eh, placeni. Víte, že pokud není e, člověk e, nebo úředník dobře placen, e, je to opravdu obtížné. Můžete takové situace vycházet ze správné zprávy těchto veřejných financí, které jsou vlastně udělovány v rámci této rozpočtové podpory. Já si myslím, že to jednoduchá otázka, možná až příliš hloupá, kterou eh, chci položit. Paní Keller má slovo. Děkuji. Omlouvám se, že jsem nestihla první část vaší prezentace, měla jsem bohužel jiné jednání, ale když se dívám na vaši zprávu, respektive návrh zprávy, eh, mám pocit, že číslování není dostatečně jasné a také by mě zajímalo, jaké procento rozpočtu zmíněných zemí obsah, eh, zahrnuje vlastně podpora z EU. Také vím, že jsou statistiky o trendech. Dá se říci, že rozpočtová podpora roste nebo klesá v těch státech, kterým jste se věnovala. Zajímalo by mě také sledovat obecné trendy v jednotlivých zemích. A vzhledem k tomu, že jsem neslyšela ten úvod, tak možná to bude hloupá otázka, kterou položím, ale bylo by zajímavé zjistit, Zda to, co jste zjistili, odpovídá také zkušenostem z jednotlivých zemí a zda na základě toho bude parlament moci lépe provádět dozorovou práci. Vy jste uvedla několik doporučení, ale zajímalo by mě, co z toho se osvědčilo a co ne. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Neusser má slovo. Ja, vielen Dank für... Děkuji mnohokrát eh, za tuto rozsáhlou zprávu. Ta zpráva je naprosto nutná, protože když diskutujeme o pomoci v oblasti rozvoje s občany tak eh, oni stále se dožadují efektivity. A v této zprávě je celá řada bodů, kde minimálně můžeme pochybovat o efektivitě z hlediska pomoci na rozvoj. Já si myslím, že rozpočtové pomoci jsou důležitým nástrojem a parlamentní struktury mohou bodovat a dále rozvíjet, proto je to důležité. Ale je to předběžná zpráva a na závěr zprávy by tam měly být jasné návody, jakým způsobem komise má kontrolovat a zase naopak, jak my, členové parlamentu, můžeme kontrolovat komisi. Já myslím, že je velmi důležité, abychom společně vypracovali tyto aspekty. Komise má slovo. Nevím, kdo bude hovořit za komisi k tomuto tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se José Curie Anes, jsem eh, šéfem jednotky DG, eh, která se zabývá rozpočtem. Mám tady také pana Martiny, který bude mít také možnost vystoupit. Nejdříve bych chtěl poděkovat autorům této studie. Domnívám se, že je velmi kvalitní tato studie. Obsah a popis skutečností jsou eh, správné. My jsme měli příležitost hovořit s autory studie, takže jsme si vyměnili názory a myslím si, že jsme na dobré cestě. Jak bylo řečeno ze strany osoby, která představila tuto studii, komise nyní promýšlí tuto rozpočtovou eh, podporu nejenom v rámci zlepšení nástroje jako takového, ale také v souvislosti s jednotlivými subjekty, které se účastní. To je parlament, auditorské instituce a občanské organizace. Naše úvahy mají několik os. Jednak probíhají práce na zlepšení těch hlavních směrů rozpočtové podpory. Konstatujeme, že místo parlamentu v tomto smyslu není dostatečné v rámci organizací, které se mají zabývat odpovědností a monitorováním. Takže to je něco, na čem pracujeme. Chceme realizovat reformu této příručky z hlediska rozpočtové podpory a využívání veřejných financí, ale také s ohledem na jednotlivé subjekty, nejenom vlády, ale i další, v rámci dialogu, kterou, který vedeme s příslušnými zeměmi. Další práce, které jsme již zahájili, se týkají uvahy kolem zelené knihy. To je myslím, příležitost pro diskutování s Evropským parlamentem, abychom zohlednili relevantní mm, poznámky této zprávy a abychom to začlenili do veřejné diskuze, která se bude konat koncem tohoto roku. Zelená kniha eh, zmapuje všechny tyto otázky. A tato otázka, to vás mohu ujistit, bude součástí zelené knihy pak započne, doufejme, diskuze v září nebo říjnu. Co se týče samotné zprávy, uvedl jsem, že skutečnost je zde popsána, je to kvalitní zpráva a my jsme ochotni i nadále pokračovat v diskuzi s autory. Jsou tady určité aspekty, které by si zasloužily určitou úpravu na základě údajů, které můžeme poskytnout autorům. Například, když se hovoří o podpoře Evropské komise eh, parlamentům nebo auditorským organizacím, naši kolegové by vám mohli poskytnout číselná, číselné údaje. Samozřejmě jedna věc je mm, vyzviditelnění této pomoci a na druhé straně máte ty konkrétní částky. Nevždy eh, to jde ruku v ruce. O tom můžeme diskutovat. Základní otázkou tomto smyslu je jednak eh, zpráva ekonomických a zpráva politických záležitostí. Zpráva hovoří o eh, řízení ekonomických eh, záležitostí. To je velmi důležité, ale bez správné politické zprávy, bez demokratického fungování tato ekonomická zpráva nebude fungovat. Musíme podporovat parlamenty v jejich funkci kontroly rozpočtu. Ale parlament musí eh, moci vykonávat tuto úlohu, která je uznávána ze strany jiných státních institucí. To je důležitý aspekt diskuze, kterou vedeme s našimi partnery a také členskými státy. Na jedné straně máme rozpočtovou podporu, tam se soustředujeme na ekonomickou zprávu, ale na druhé straně se v diskuzi objevuje eh, aspekt politické diskuze a hlavně základních principů, které mm, jsou zapsány do dohodu z Kotonu a do dalších dokumentů ohledně partnerství, to znamená právní stát, lidská práva a dodržování demokracie. Toto se může vzájemně posilovat, ale my pracujeme v určitém kontextu. Některé země, nebudu je jmenovat, které byly analyzovány autory, vykazují nedostatky z hlediska politické zprávy. To je aspekt, o kterém musíme diskutovat v souvislosti s rozpočtovou podporou. Politická zpráva nedostane odpověď na úrovni rozpočtové podpory. Ne, musíme, brát, eh, politi- musíme vést eh, politický dialog, tak jak to vedeme v rámci dohody z Kotonu eh, na základě osmého článku. To je důležitý signál, který se musí zohlednit. Další důležitý aspekt, o technických detailech můžeme diskutovat později, se týká doporučení. Pravdou je, že musíme zajistit dialog, který bude zahrnovat národní parlamenty, občanské organizace, auditorské instituce. Ale musíme dávat pozor na to, aby národní parlamenty se nestaly jakýmisi pozorovateli v dialogu s politickou vládou a neměly pasivní úlohu. Příklad Ghany Eh, zatím eh, s tím nejsem úplně obeznámen, ale je to spíše naopak. Národní parlamenty by měly vyzývat investory a dárce, aby s nimi diskutovali. A parlament musí mít vůči úlohu a iniciativu. V tomto rámci musíme pracovat. V případě dialogu s vládou, tak je to samozřejmě vláda, která má navrh v tomto dialogu. Musíme tedy zohlednit jednotlivé pravomoci. Další aspekt, kterým se musíme zabývat, je ta otázka 3 a 5 Naše zkušenost ukazuje, že pokud vyčleníte prostředky pro konkrétní eh, sektor, tak eh, to může mít někdy nežádoucí účinky. My víme, že rozpočet je výsledkem vyjednávání mezi jednotlivými rezorty, jsou tam určité poměry sil. Je to výsledek politického vyjednávání a někdy se stává, často se stává, že investor nebo dárce chce eh, zajistit a pomoci určitému rezortu, a e, v konečném výsledku jednání tento rezort pak není zohleděn ze strany místní politické vlády. Musíme to řešit prostřednictvím parlamentu a také s ohledem na národní rozpočet, kde e, investoři přispívají. To je několik předběžných poznámek, ale jak jsem vám řekl, je to vynikající studie, která nám významně pomůže při vypracování těch hlavních směrů nebo zelené knihy a následných diskuzí. Když dovolíte, můj kolega by mě doplnil. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Marko Fromantini. Chtěl bych pouze připojit několik slov. Domníváme se, že ten korpus tohoto textu je velmi bohatý a zajímavý a určitě nám pomůže v našich interních pracích na revizi. To je ten hlavní duch těchto setkání. V DGD, jakož i v ECO, se snažíme zajistit relativně významnou změnu z hlediska našich postupů a minimálně otevřít diskuzi na toto téma. Já bych se chtěl zmínit o třech bodech. Pan Korail právě uvedl, že existují aktivity komise, které podporují legislativní konání v mnoha zemích. A tady je určitý problém, který je zmíněn také ve zprávě a který spočívá v tom, že pro komisi je obtížné eh, jednoznačným způsobem a dokonce povinně se obracet na legislativní instituce. Když se podíváme na nezávislost, zvláště vůči účetnímu dvoru a auditorským mějším firmám. Nicméně existuje čím dál větší podpora legislativních institucí v otázkách kontroly a schopnosti analyzovat rozpočtové záležitosti dané země. Pravdou oproti tomu je, a to je určitě věc, která se změní, je, že v našich interních guidelines, které jsou ale dostatečně známy, úloha parlamentu je relativně málo analyzována. Naproti tomu moji kolegové připravují guidelines, ohledně podpory legislativních institucí obecně, ale i specificky z hlediska úlohy v rozpočtových záležitostech. Takže probíhají dosti výrazné práce v tomto ohledu, které budou urychleny v příštích měsících. Myslím si, že na všech úrovních by bylo důležité, aby tato diskuze ohledně tohoto návrhu zprávy mohla pokračovat s parlamentem a s výborem pro rozvoj. My v rámci zelené knihy, která bude předmětem jednání, ale i v rámci dalších jiných prací budeme eh, ochotní o tomto diskutovat i na interní úrovni, a to velmi prakticky, tak abychom věděli, jaké zaměření komise bude mít eh, v těchto, v těchto otázkách. Děkuji. Děkuji. Paní Koch, máte slovo na závěr. Thank you for uh, the question. Děkuji za otázky. K první otázce, k podmíněnosti. Ta podmíněnost je nezbytná, protože je to klíčový aspekt rizikového řízení. My zvažujeme zařazení eh, parlamentu do té kondicionality, podmíněnosti. Je potřeba to hodnotit případ od případu, protože exekutiva má možnost kontrolovat splnění té podmíněnosti a pokud se na to díváme z hlediska externí odpovědnosti, tak to je nezbytné, protože vládě poskytujete určité finanční prostředky ale otázka zní, zda tato externí odpovědnost je vyvážená e, odpovědností vnitřní nebo domácí a to není a zvažovali jsme, jakou cestou můžeme zlepšit právě tuto domácí odpovědnost a co mohou dárci udělat, aby se domácí odpovědnost zvýšila, aby se ale zároveň na ten úkor nesnižovala odpovědnost externí. A k té druhé otázce Evropská komise největším poskytovatelem rozpočtové podpory a právě proto komise by mohla nejlépe se vyjádřit k těm trendům. Zaznamenali jsme určitý pokles za minulý rok, to možná souviselo s hospodářskou recesí, ale zase v jiných státech jsme zaznamenali nárůst podpory. Možná by právě komise mohla odpovědět na tuto otázku. Co se týče parlamentního posílení, tak této analýze se studie důkladně nevěnovala a právě proto eh, Institut a ve Spojeném království také zvažoval takový rámec a definoval, jak by mohl tento rámec fungovat. Uvažovali jsme také o tom, eh, že například z hlediska zdrojů a nedostatku kapacit zavedení účasti úřadu um, usnadnilo eh, poslancům parlamentu sledovat plnění rozpočtu, porozumět mu, ale zároveň nedosáhneme stejné kvality ve všech zemích. Například eh, v některých státech třeba Eh, jsou někteří poslanci ne eh, gramotní, zatímco to nemůžete srovnat třeba s, gra, eh, s Ganou, kde například tato problematice rozumí velmi dobře. Například právě k parlamentní kanceláře mohou poslancům nabídnout údaje jako sektorální rozpočtové analýzy, analýzy co, do dopadu na zdraví populace a další. A to samozřejmě nemohou dělat sami, nemají k tomu ani kancelářské prostory a právě tady by mohli dárci výrazně pomoci. Veřejná slyšení jsou zásadní, ale například v Ganě se to velmi osvědčilo vzhledem k tomu, že roste pověst parlamentu, ale v Dominikánské republice veřejná slyšení probíhají, ale většinou moc dobře nefungují, protože nejvyšší kontrolní úřad a parlament mají tak špatnou pověst, že o veřejná slyšení těchto institucí nikdo nemá zájem. Vždycky je tedy důležité postupovat země od země a snažit se eh, připravit řešení na míru. A ještě jsem chtěla doplnit. Když se zaměřujeme na posílení eh, působení parlamentu, já se domnívám, že posílit roli parlamentu v celém rozpočtovém procesu má zásadní význam, ale uh, Eh, nemůžeme to vnímat tak, že vláda je skorumpovaná, zatímco parlament není. Prostě jeden je hodný, druhý je zlý. Tak to není. Vždycky tam musí být ještě další prvek, třeba média a eh, aktéři občanské společnosti. A zásadní význam má pohled na mechanismy toho, jak se mohou občané účastnit na kontrole vlády a dalších mechanismů státu. A právě tyto mechanismy si zaslouží ještě mnohem více práce a studia. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Já mám ještě takový malý příběh, který bych chtěla vyprávět ohledně kontroly ze strany parlamentu. Eh, byla jsem na jednom ostrově, který nechci pojmenovat, žilo tam 120 tisíc obyvatelů a mm, přednášela jsem o boji proti korupci v parlamentu. Eh, oni odhalili eh, těžiska nafty, tedy ropy. A my jsme tehdy se domnívali, že by bylo dobré eh, jak si hovořit o budoucích kontraktech, o budoucích smlouvách. Já jsem měla tehdy dvě otázky. Zeptali se nás, paní Žoli, myslíte, že opravdu nebudeme první, kteří se obohatí a za druhé, jaké jsou meze z hlediska Traksa? Chci tím pouze říci, že ta cesta, kterou musíme urazit z hlediska kontroly v rámci parlamentu, tato cesta je velmi dlouhá a možná bychom neměli opomíjet eh, také aspekty účetního dvora a kontroly, které realizujeme my sami. Tato kontrola v rámci parlamentu bude trvat celá desetiletí. A nyní bych přistoupila k devátému bodu našeho pořadu jednání a jedná se o zprávu naší společné delegace mezi naším výborem, výborem pro zahraniční záležitosti a výborem rozpočtu v Palestíně a Izraeli 24. až 28. května tohoto roku. Jistě si pamatujete, že útok na lodní konvoj se konal ze 30. na 31. A to samozřejmě zvláštním způsobem eh, jak si osvětlilo podmínky, v kterých se konala naše cesta. Cílem naší společné delegace bylo vyhodnotit na místě politickou a humanitární situaci a pokusit se vyhodnotit dopad našich finančních příspěvků. Jak všichni dobře víme, Evropská unie je největším eh, přispěvovatelem, hlavně pro západní břeh Jordánu a do pásma Gazy, kde platíme více než 500 milionů euro. Byla připravena zpráva z této mise a tato zpráva byla rozdána. Já vám navrhuji, že vám udělám stručný, eh, stručné rezime a pak budete mít možnost položit případné otázky. Souhlasíte s tím, že eh, v pěti, šesti minutách eh, vám jaksi popíši stručně tuto návštěvu? Bylo důležité Víte, že roku 2009 západní břeh Jordánu zaznamenal výrazný nárůst HDP. Bylo to 8,9 A tento nárůst souvisel se spružněním izraelských restrikcí. A také to byl výsledek eh, snah Evropské palestinské autority z hlediska vlády, boje proti korupci a z hlediska zavádění právního státu. Eh, oni doufají, že se podaří udržet tento mimořádný nárůst. Ovšem to by předpokládalo, že budou mít přístup k eh, zóně C příští rok. A také to předpokládá, že Evropská komise otevře, tedy eh, takzvané uvolní takzvané kvóty z hlediska palestinských výrobků. V jednáních, které někteří z nás vedli s panem premiérem Fajádem, z jeho strany zaznělo, že by bylo možné zajistit fungování palestinského státu počínaje rokem 2011 a že by to mělo dopady z hlediska rozpočtové podpory, kterou poskytujeme palestinské samozprávě. Tato rozpočtová podpora je nejvyšší na hlavu obyvatele na celém světě. On si přál, pokud tento palestinský stát bude fungovat 2011, abychom přesměrovali velkou část naší podpory ve prospěch projektů v soukromém sektoru s cílem zavedení ekonomiky, která by byla funkční a která by umožnila platby úředníků ze strany palestinské samozprávy. To bylo jednoznačné přání z hlediska přesměrování našich příspěvků směrem do soukromého sektoru. Je jasné, že spolupráce s Izraelem je zásadně důležitá pro to, aby palestinská samozpráva mohla vybudovat budoucí instituce. A také je jasné, že toto nemůže nahradit mírová jednání, která by měla vyústit ve vytvoření dvou států. A přístup, který doporučuje eh, premiér je přístup ze zdola, tento je um, důvěryhodný nebo uh, jaksi uplatnitelný pouze tehdy, pokud se skoncuje s okupací. Eh, byli jsme zaskočeni eh, násilím a také existenci zdí, které oddělují východní Jeruzalém a západní břeh Jordánu. Viděli jsme tak krajinu, e, která byla charakterizována oddělením silnic. Existovaly Existují zde silnice pro palestince ze zátarasy z obou stran. Takže krajina nesvědčí o snahách vybudovat mír. Ta tvář té krajiny svědčí o budování státu typu apartheid. Devět osob z naší delegace pak jelo do pásma Gazy. Pamatujete si, že jsme nedostali izraelské povolení vstupu do pásma Gazy z té izraelské strany, takže jsme se tam dostávali eh, přes eh, druhou stranu. Jaké bylo naše setkání s tímto pásmem z Gazy? Byl to šok, žádné jiné slovo proto není. Tato krajina je výrazně poznamenána eh, blokádou a bombardování. 85 škol nemohlo být znovu vybudováno. Eh, vše bylo bombardováno, také Mm, neexistuje zde kanalizace, kanalizace vyústuje přímo do moře, což představuje zdravotní problém. A přitom vidíme, jak obchodování díky existence tunelů je velmi mm, jaksi mm, výnosné. Tady je velmi zajímavý kontrast mezi projektem, který jsme viděli z hlediska budování pod záštitou OSN bytů pro 12 tisíc palestinců, kteří žijí v táborech. O těchto eh, bohužel tyto projekty nemohou vyústit, protože je nedostatek cementu a přitom tyto projekty jsou zafinancovány plně dárci. Eh, mnoho těchto budov je nedostavěných a scházelo málo, aby byly tyto práce dokončeny. Takže je tady velký kontrast. Existuje tady černý trh, eh, obchodování na černo s cementem a na druhé straně vidíme tyto budovy, které nemohly být eh, dokončeny. Setkali jsme se se zástupci palestinské banky v pásmu Gazy Tyto zástupci nám vysvětlili, že bankovní aktivity neexistují, nefungují, takže tady není žádná investiční nebo obchodní činnost. Viděli jsme, že tato banka měla zisky, ale to souviselo s aktivitou na západním břehu Jordánu a nikoli v pásmu Gazy. V pásmu Gazy není žádný obchod možný, nedochází k převodům bankovním to jsou často dopady, na které nemyslíme, když hovoříme o blokádě. Komise vypočetla, co stojí tato blokáda pásmy, pásma gazy. Je zde odhad těchto nákladů nebo dopadu 514 milionů eur a 12 milionů přibližně představuje, představují projekty na infrastruktury. Takže to jsou ztráty na všech stranách. Setkali jsme se s UNRA, s představiteli UNRA. Ehm, zmapovali jsme situaci v otázkách škol a také finanční situaci UNRA je zodpovědná za základní školy eh, v pásmu Gazy. Počet eh, dětí, které by měly chodit do školy, se zvyšuje, protože 50 obyvatelstva je mladší 18 let. Máme desítky tisíců dětí, které by měly chodit každý rok do školy. Není možné budovat nové třídy, je nedostatek cementu, a při stávajícím rozpočtu nemohou eh, budovat další třídy, protože nemají peníze na eh, výplatu učitelů. Je to naléhavá situace související s blokádou, ale související také eh, s poklesem hodnoty eura. Nacházejí se v nejisté finanční situaci a předložili žádost o nové finanční prostředky. Neexistuje zde územní souvislost. To je také problém z hlediska znovu sjednocení palestinců ze západního břehu Jordánu a z pásma Gazy. V budoucnosti bychom měli myslet na všechny tyto koridory, které by měly zde být vytvořeny, tak jak to bylo stanoveno roku 2005. V pátek ráno, když naše delegace odjížděla, tak eh, vydala tiskové komuniké. V té době ten, ten konvoj nebyl ještě napaden. A jednomyslně jak v pásmu Gazy, tak z hlediska těch, kteří zůstali v Jeruzalému, všichni jednomyslně jsme požadovali okamžité odstranění blokády. Následné události ukázaly, nakolik toto je politicky významné. Naše tiskové sdělení apelovalo také na Evropu z hlediska politické akce. Naše delegace byla jednomyslná, zvláště z hlediska vypracování rezoluce, která se dožaduje odstranění blokády a která byla přijata parlamentem minulý čtvrtek. Tato dohoda, tato jednomyslnost mezi různými představiteli výborů je důležitým aspektem, který bychom měli upřednostňovat také v budoucnosti. Měli bychom udržet tuto jednotu. Pozveme Johna Gina, který je zodpovědný za UNRA, aby se s námi setkal Toto setkání bude probíhat ve spolupráci s dvěma dalšími výbory. Bude se toto setkání konat 5. července. Pan premiér Fayad se také setká s výbory a sice 13. července. Prosím vás, abyste si zaznamenali tato dvě data. To je první vlastně jakýsi společný projev jednoty mezi jednotlivými výbory. Myslím si, že je nutné posílit dynamiku Evropské unie v tomto ohledu. Musíme konstatovat, že jsme největším přispěvovatelem eh, palestinské samozprávy. Jsme také největším obchodním partnerem Izraele. Existuje zde hm, výrazný kontrast mezi touto skutečností a politickou nepřítomností Evropské unie eh, při mírovém vyjednávání. A to je nepochopitelné eh, v současnosti. Zdá se nám, že Evropská unie by neměla mít obavy a měla by využívat podmíněnosti z hlediska místních subjektů a z hlediska kvartetu, kvarteta. Požadujeme, aby Evropská unie přijala diplomatické aktivity. Dnes ráno jsem viděla, že se rýsují první začátky odstranění blokády a to je samozřejmě výsledek diplomatické aktivity, kterou vede Evropská unie, ale také další partneři. Je nutné, abychom mm, podporovali plné odstranění blokády, aby byl možný průchod zboží, abychom vypracovali seznam zakázaného zboží, a ne, aby vše, co není dovoleno, bylo zakázáno. To je totiž současná situace. Dále je nutné, abychom zrevidovali naši účast v kvartetu a abychom také revidovali původní poslání. Měli bychom také vyhodnotit eh, úlohu a výsledky, kterých dosáhli zástupci kvarteta. Část mise tohoto seskupení je financována Evropskou unii. V rámci závěru Rady z prosince 2009 musíme navrhnout strategii pro Jeruzalém, tak abychom zvýšili kvalitu života obyvatel a abychom udrželi křesťanské a muslimské obyvatele ve východní části Jeruzalému v rámci programu, který by se vztahoval na vzdělávání mládež, zdraví, kulturní a umělecké aktivity a který by se týkal také zprávy místních záležitostí. Vstup Lizabonské smlouvy v platnost je příležitostí pro vytváření konzistentnější a náročnější politiky v rámci aktivit vysoké představitelky je možné využívat také účinných diplomatických služeb. Vysoká představitelka bude mít k dispozici také nástroje společné zahraniční politiky funkce zvláštního, evropského zvláštního zpravodaje pro, tuto region, pro tento region je nástroj, který bychom měli podpořit. A na závěr. Myslím si, že málo kdy návštěva nějaké delegace eh, byla více bohatá na poučení a málo kdy taková delegace umožnila eh, potvrdit jednotu myšlení jednotlivých eh, politických skupin a jednotlivých výborů. Já se domnívám, že tato mise byla nesmírně důležitá, užitečná a navrhuji vám, abychom zajišťovali nebo se pokusili zajistit, že vysoká představitelka bude uplatňovat doporučení, která jsme vtělili do rezoluce, jež jsme, již jsme odsouhlasili minulý čtvrtek. Děkuji. Byla jsem informována, že vstoupila skupina návštěvníků. Uh, eh, skupina návštěvníků, kteří právě přišli, jsou novináři z ze Sri Lanky. Takže je tady vítám na konec našeho zasedání. Pane Kašmane, hlásíte se, prosím? Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych řekl, že eh, tato návštěva nemohla být lépe načasována eh, eh, vzhledem ke zprávě, která k nám pro nás byla připravená, tu vnímáme jako poněkud depresivní, jako kdyby šlo o dva státy, které se oba cítí ohroženy. Jeden se cítí eh, ohrožena, rozhodne se reagovat agresivně, zatímco ten druhý reaguje pasivně. A zdá se, eh, že tu je zvláštní nerovnováha, podivná nerovnováha. Nevím, proč k tomu došlo, ale je velmi znepokojivé. A tak, to také vidíme z podkladů obsažených ve zprávě, že je znepokojivé i to, že musí nevládní organizace zveřejňovat jakékoliv zdroje ze zahraničí, z veřejných zdrojů, například včetně EU. A pokud ty zdroje pochází od soukromých osob, tak to zveřejňovat nemusí. To je zvláštní, jako kdyby tu panovala určitá cenzura a odpojení nevládních organizací od možnosti reprezentovat občanskou společnost. A zároveň ta diskuse eh, o tom, zda je Izrael židovským státem nebo multietnickým státem. To považuji za velice zajímavou diskusi. A závěry ve zprávě zjevně poukazují na to, že v Knesetu eh, jsou rozdílné názory na toto téma. Také mě zaráží, že členové Knesetu vyjadřují názor k tomu, že rostoucí osady eh, nepředstavují žádné ohrožení, jako kdyby lidé žili v paralelním vesmíru, eh, kde se nějaká akce nevyvolá reakci. Já bych mohl eh, takto pokračovat, ale v každém případě ta zpráva je nesmírně zajímavá. A zajímalo by mě také, Zda i vy, když jste tam byli, zda jste měli pocit, že incident s flotilou nějak ovlivnil politické diskuse, které probíhají mezi příslušníky palestinských úřadů a Knesetem a zda to tedy nějak ovlivnilo jejich vzájemnou komunikaci a zda je vůbec reálná nějaká možnost politického řešení toho konfliktu s tím, že se očekává, že palestinská strana bude zastoupena jako jeden celek. A také bych se rád dověděl více a nerad to říkám, ale e, o tomto e, vývoji apartheidu, to znamená, že někteří se těší právům, která jsou ostatním upírána, protože pokud nebudeme eh, užívat svého vlivu, který byl správně v parlamentu ukázán, pokud nepoužijeme svého vlivu, abychom eh, změnili něco na světě, tak eh, víceméně naše investice do Palestíny a Izraele půjde v niveč, ale v každém případě děkuji za vynikající zprávu a budu se těšit na další. Děkuji. Pan Neusser, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, mnohokrát děkuji za tuto zprávu, který, která je působivá a zároveň skličující pro mě, protože ta zpráva jednoznačně ukazuje, že Izrael se vůbec nevyvíjí pozitivně ve své pozici a v podstatě se trvává celé roky na svém stanovisku. I z hlediska osidlování je to jednoznačné. Myslím si, že to je ten jediný agresivní bod izraelské politiky. Není to ani tak pásmo Gazy, ale je to ta politika osidlování, kterou Izrael praktikuje. A tady Evropská unie a kvartet k tomu přihlíží dosti bezmocně. Včera byl další incident. Německý ministr pro rozvoj nedostal povolení na cestu do pásma Gazy. Chtěl tam eh, navštívit čističku, což je, nějaký, což je projekt eh, Německa. Tento ministr je opravdu vším možným jen ne, tedy protivníkem Izraele, dokonce předseda společenství přátelství mezi Izraelem a Německem. A to je tedy další příklad toho, jak se Izrael izoluje. V Evropské unii musíme promyslet naše jednání. Myslím si, že to pozvání palestinců do Bruselu je důležitým signálem. A druhá věc, Možná bychom měli plánovat další návštěvy v pásmu Gazy, měli bychom to oznámit také v rámci West Bank. Nevidím tady moc možností. Jak jsem řekl na začátku, je to skličující zpráva a momentálně nevidím žádné perspektivy. Pan Vagel. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Kdykoliv chci říct něco, co je jaksi emocionálně zabarveno, tak eh, se musím uchýlit k mé mateštině. A mně se zdá, že tato zpráva je opravdu vynikající, protože Je to odraz výborné přípravy návštěvy delegace. Členové byli voleni velice pečlivě a vzhledem k tomu, že já sám jsem byl členem delegace, která Gazu navštívila, tak musím zdůraznit následující. V Palestíně, v Izraeli, v Gaze na těchto územích máme výborné zástupce mezinárodního společenství, kteří nám dali skutečně aktuální informace o skutečném stavu věcí. A teď já mluvím především o UNRWA a OČE. A to je skutečně vzácná upomínka z této návštěvy. Paní předsedkyně, nemohu než s vámi souhlasit, když uvádíte, že načasování návštěvy bylo skutečně velice úspěšné, protože jsme sami byli součástí důležitých událostí na palestinských územích a zároveň se nám podařilo ovlivnit do určité míry to, co se odehrálo na, po tomto nešťastném útoku na humanitární flotilu. Dnes v Evropském parlamentu a v Evropské unii v médiích a v mezinárodním společenství je to právě díky této navštěvě mimo jiné, můžeme daleko výstižněji hovořit o vztahu Izraele a Palestinců. Kolega pan Kašman nastolil otázku, která je více než důvodná. My můžeme využít slova apartheid. Mnozí z vás, kteří se my se účastnili, jsme nad tím uvažovali a já sám jsem o tom napsal několik článků a vždy využívám slovo apartheid. Není snad to apartheid, když někdo v tomto kontextu uh, se domnívá, že život na příslušných územích může být založen na fyzickém odtržení od všech ostatních, kteří na tomto území žijí. Paralelní silnice, paralelní chodníky, paralelní hřiště pro děti. Dokonce dýchat jiný vzduch eh, než spoluobčané, s kterými byste měli žít, je vlastně percepce Izraele. Izrael nemůže být bezpečný tím, že se vyloučí od ostatních a bude budovat vysoké zdi a bude využívat politiky diskriminace. Já se obávám, ne protože jsem kritický a někdy nepřátelský vůči Izraeli a to si myslí někteří izraelští diplomaté, dokonce kolegové eh, tady v parlamentu, ale já mám obavy z toho důvodu, že bez moderního přístupu a chápání věci nedojde nikdy k míru ani tam, ani nikde jinde ve světě, kdy neřešené otázky mezi Izraelci a Palestinci generují konfrontace typu teroristických útoků a podobných jevů. Nicméně domnívám se, že naše návštěva, návštěva tří výborů byla skutečně příhodně načasována a souhlasím s předsedkyní našeho výboru, že jsme nastolili dokonalou harmonii delegací, ať už eh, patříme k jaké kvůli frakci nebo politické skupině. Já si myslím, že toto je nejlepší cesta pro parlament i pro Evropskou unii obecně, jak přidat hodnotu do řešení eh, této problematiky na Blízkém východě. Návštěva pana Fajarda nám dává určitou naději v tom, že se možná budeme muset zamyslet nad novými fakty. A tímto faktem je palestinský stát. A v této atmosféře konfrontace a netolerance jeho politika nám může pomoci nastolit lepší časy. Dnes ráno jsem četl článek gen- bývalého generálního tajemníka města zahraničí Izraele, který vítá tuto myšlenku vyhlášení nezávislého palestinského státu. Uvádí, uh, a díky tomu asi eh, riskuje kritiku z vlastních řad doma, že pouze takto je třeba nebo je možné navodit rovnocený dialog mezi Izraelci a Palestinci na druhé straně. Je to dialog dvou subjektů, který by měl být podobný dialogu mezi Izraelem a Syrií. Prostě dialog mezi dvěma sousedy a ne dialog, který by byl založen na nějakém interním problému. Čili ten, toto dilema existuje a já mám za to, že toto, tato návštěva nám pomohla lépe zjistit, jak se věci mají. Nicméně já jsem byl zklamán dialogem v Knesetu pouze dva členové Knesetu pocítili potřebu se s námi setkat. Jsou to oba členové opoziční strany. E, během tohoto krátkého dialogu jsme si všimli toho, co jste si všimla i vy, s tím, že je tady takové to ostré, vyhraněné dilema. V tom smyslu, zdali Izrael je pouze židovským státem nebo mnohonárodnostním. Ve slovinské ústavě je Slovinsko národní stát Slovinců, ale máme 20 obyvatel, kteří zastupují různé další menšiny. To se musím snažit v tomto kontextu zdůraznit. Já vím, že mluvím až příliš dlouho, paní předsedkyně, ale rád bych ukončil následujícím. S ohledem na tato politická dilemata mě zaujala jedna věc. Když jsme mluvili eh, se zástupci, volenými zástupci v Ramala, položili jsme dotaz, jak tato, tato interní usmíření mezi palestinci by mohlo nastat. A oni řekli, ano, můžeme nastolit určité usmíření, také můžeme zahájit nový volební proces, ale teprve, až uznáte výsledky těchto nových voleb. A to si myslím, že je zásadní. Nemůžeme popřít, že Palestina upřít palestincům právo všech ostatních národů ve světě Mám tím na mysli volit představitele prostřednictvím demokratického procesu a pokud nebudeme přesvědčeni, že Palestinci mají nárok si volit své zástupce tak jako Izraelci, tak ať už se vám líbí nebo ne. Pokud toto neuznáme, tak jednoduše nemůž, budeme moci nastolit trvalé řešení. Mr. Mitchell, you have the floor. Pan McShall. Paní předsedkyně, já se budu snažit omezit své poznámky na mé poznámky na eh, otázku humanitární situace. Co se týče Izraelců, tak eh, megafon z dálky často nefunguje a někdy to, co říkají lidé za zahraničí, prostě nefunguje. Já jsem v pubertě se dal do strany uh, z důvodu událostí v severním Irsku v roce 69, když půjdete do části Belfastu, eh, na které dohlednete z Dublinu nebo z Almar nebo Monahanu, eh, to jsou vlastně dvě strany jedné komunity. Jsou to lidé, kteří mají hodně společného, ale mají tady takovou mírovou linii, která je rozděluje, to spadne za čas, ale bude to nějaký čas trvat. Nám to trvalo mezi Sunderdalem a anglo-irským Good Friday ujednáním. Eh, trvalo to 30 let, než jsme něčeho dosáhli a víme také, jaké řešení bude zde. To bude dvou státí. Všichni vědí, že to je jediná soudná cesta. Co se mě týče, já to chápu tak, že nejvyšší soud v Izraeli je velice nezávislý a nezastupuje vládní názor. A pokud se podíváte na dva státy, tak jeden stát bude mít židovské pozadí mají judaismus, ale ne všichni jsou eh, náboženského vyznání, ale další stát bude arabsko-náboženského vyznání nebo i křesťanského. Takže stejné otázky budeme muset klást na obě eh, adresy. Já vítám eh, propuštění humanitárních pomoc. Myslím si, že Izraelci se střelili do nohy, což ale není dobrý, dobrý dobře výstižný popis problému s ohledem na to, co se stalo, ale musíme si položit otázku, co se stane, když Hamas do Palestiny doveze eh, z zbraně pod maskou humanitární pomoci. Některým se zamlouvá takovýto nátlak. Já si vzpomínám v den, kdy dva ministři dali demisi, podali demisi v severním Irsku, já jsem kolem nich šel osobně, když měli tiskovou konferenci, já jsem eh, měl um, podat zprávu o mém členství v Dedol a dobrý interní zdroj mi říkal, Musíme protestovat Sinn Féin, ale jediné řešení, kde EU a Sinn Féin budou v jedné straně dohromady. A to jsou dva extrémy. My e, teď oslavujeme doktora Paisleyho, ale díky tomu, co řekl, často vstávali lidem vlasy hrůzou na hlavě. Ale my musíme se snažit o jisté sympatie. Asi 800 tisíc z 1,5 milionu lidí je do věku 25 let, co necháme gen- následným generacím této oblasti, když toto bude pokračovat. Já chápu, že spojit jako usídlení osídlení jsou problémy, nevím, jak se to bude řešit, ale lidé mi soukromě říkají, nějaké řešení se najde, já těžko něco takového vadí, musíme spochybňovat také eh, roli Iránu v tom regionu, Libie také svého času posílala zbraně Iře. To platilo i pro Jižní Afriku. Takže lidé zneužívají situace pro vlastní dobro, ale jsem rád, že při Pan Ging, který se nebojí promluvit o humanitární otázce a také jsem rád, že přijede pan Fajet nás oslovit. To vítáme, musíme vám poděkovat a vaší delegaci za vaší práci a za zprávu. Je to velice těžká situace, především z toho důvodu, že musíme skutečně sprioritizovat humanitární pomoc a teprve pak se musíme podívat na možný vyvážený přístup. Thank you. Děkuji. Pan paní předsedkyně, ještě než se vyjádřím k vaší vynikající zprávě, myslím si, že můj přítel a kolega Gay Mitchell eh, také uzná um, omluvu eh, premiéra eh, týkající se zabití lidí v roce 71 a trval, eh, ta omluva proběhla až v roce 2010. Vidíte, že to trvalo 30 let, tak uvidíme, jak to dlouho to bude trvat v Izraeli. A mm, v každém případě zpráva je vynikající a zároveň ještě vítám delegace ze Sri Lanky, ale také uvažuji o tom, zda jsme třeba se zapletli do situace, kde pro eh, stromy nevidíme les. V jiných částech světa, kde jsou humanitární krize, to vnímáme jako humanitární krize. A nesměšujeme s humanitárními krizemi politiku, alespoň ve většině míst světa, například v Sudánu. Ať už prezident Bashir a eh, de, další eh, mají takové takové chyby a podobně, poskytujeme humanitární pomoc. Zatímco v tomto případě jsme se nechali zavléct do politických ehm, vztahů mezi izraelskou vládou a palestinskou zprávou a v důsledku toho eh, běžní lidé v Palestině trpí naše největší síla, pokud jde o humanitární pomoc, je v tom, že dokážeme tuto pomoc oddělit od politických úvah. Neměli bychom se tedy vrátit eh, a obrátit se na Kristalinu Georgievu, komisařku pro humanitární pomoc a apelovat na ní, aby se eh, Izraelci i Palestinci zaměřovali pouze na humanitární aspekty té pomoci, která je nutné. Samozřejmě si to žádá určité pojistky a ty tam budou, ale půjde o humanitární misi. Evropská unie poskytla 2 miliardy eur za posledních zhruba 10 let Palestíně eh, na řešení té krize ale zatím nevidím žádné finanční prostředky srovnatelné výše, které by pocházely z arabských zemí pro humanitární účely. Možná by tady bylo na místě, a to je jenom podnět k úvaze, že bychom měli oddělit humanitární iniciativy od politických proudů a snažit, měli bychom se snažit získat vědnavače ze strany izraelské i palestinské, aby se zaměřovali na tyto aspekty odděleně. Monsieur de Rosa, you have the floor. Pan de Rosa, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za zprávu, omluvit se za to, že jsem dorazil pozdě, protože jsem se musel účastnit jiného jednání. Já jsem se té mise účastnil eh, jako předseda delegace do Palestíny a chtěl bych vyjádřit lítost nad tím, že řada členů našeho parlamentu účast v delegaci stáhla s tím, že to vnímala jako izraelskou propagandu. Tak to bylo eh, eh, eh, řečeno ze strany předsedy výboru pro zahraniční věci, ale bylo to skutečně naprosto něco jiného. Rozhodně to bylo velmi vzdálené eh, tomu, že by to měla být protiizraelská propaganda. A proto lituji tomu, že Wilson Belder a já eh, se tedy eh, omluvil z delegace a myslím, že to bylo nesprávné rozhodnutí a je to škoda. Zpráva respektive iniciativa jako taková je vynikající, protože umožnila vidět v terénu, jak situace vypadá, eh, bez nutnosti spolehat se na prostředníky. A vzhledem k tomu, že šlo o delegaci složené ze tří výborů, výboru rozpočtového, výboru pro rozvoj a výboru pro zahraniční věci, s tím, že Předsedové dvou delegací byli také zastoupení tedy delegace eh, do Knesetu a delegace pro Palestinu. Bylo zřejmé, že se tam objevila celá řada nejrůznějších oblastí tohoto parlamentu, zájmových oblastí, a to nejenom humanitárně zaměřených, ale zároveň také politických aspektů, které byly důležité. Samozřejmě, pokud to chcete oddělit, tak to je spíše záležitost výboru pro zahraniční věci, zatímco výbor pro rozvoj má zase odpovědnost v oblasti rozvoje a humanitární pomoci. Faktem je, že zásadní humanitární krize v Gaze není výsledkem přírodní katastrofy, ale politických rozhodnutí. Nejde o humanitární katastrofu, jako ta, které došlo na Haiti, ale ta krize vznikla v důsledku politických rozhodnutí. Ale také to není jediná katastrofa v regionu, protože je tam také eh, katastrofa v souvislosti s nedostatkem vody, a to nejenom v Gaze, ale také v dalších částech západního břehu. Palestinci rozhodně nemají dostatečný přístup k vodě a také e, jsou, e, dejme tomu, ohrožována lidská práva, e, omezována, to řečeno co nejvíce diplomaticky, prostě protože palestinská zpráva má kontrolu jenom na 40% západního břehu, zatímco 60% je více méně pod kontrolou Izraele, s tím, že je to sdíleno mezi Izraelci a také například Jordánsk, Jordánské údolí je zcela pod vojenskou kontrolou Izraele. A kapacita eh, Palestinců pohybovat se po západním břehu je výrazně omezená a v důsledku toho trpí také hospodářský rozvoj daného území. Pokud byste vzali eh, rozvojovou pomoc a pomoc na budování institucí, které EU poskytuje na západní břeh a růst, který tam probíhá z hlediska ekonomického, by byl minimální, protože to, co e, se tam objevuje, je víceméně jen díky pomoci, kterou poskytujeme na západní břeh. A myslím si, že bylo tedy pro rozpočtový výbor a pro výbor DEVE nesmírně důležité vidět situaci v terénu z první ruky. Já se, se tam vypravil víckrát, jezdí tam zhruba dvakrát, třikrát ročně a e, také jsem byl zklamán z účasti v Knesetu, protože jsme čekali, že tam bude zhruba 80 poslanců Knesetu i s tím, že to, to jednání bylo nastaveno na pozdní večer, ale bohužel přišli jenom dva, kteří e, se sešli se zástupci tří výborů tohoto parlamentu a to byla škoda. V každém případě jsme se ale setkali s místo předsedou vlády a s náměstkem ministra zahraničních věcí a vedli jsme s nimi otevřenou diskusi, stejně jako jsme vedli otevřenou diskusi se Salamem Fajerem a také eh, členy mm, Organizace za osvobození Palestíny, stejně jako Gemal Shalidem a další. A proto podle mého názoru Ehm, delegace tedy měla širokou základnu a ehm, myslím si, že je velice důležitá pro aktivity tohoto parlamentu. Ještě na závěr chci zmínit, že ehm, ve středu večer v 18 hodin zasedá podvýbor pro lidská práva, který si vyslechne svědectví od organizacích pro lidská práva z Izraele, které se setkávají také s tlakem vyvíjeným izraelskými úřady v oblasti ochrany lidských práv a mělo by tam být zastoupeno také izraelské velvyslanectví. A zmiňuji to proto, protože si myslím, že mm, naši členové by se s tímto také měli seznámit. A víme také, že člen Knesetu Izraelec arabského původu, kterému jsou nebo mají být odpírány imunity, eh, tedy této poslankyni, eh, protože se podílela právě na eh, té události s flotilou. A musím říci, že nemůžeme předstírat, že toto dokážeme vyřešit tím, že budeme jenom soukromně vést rozhovory s Izraelem, protože blokáda nebude nijak uvolněna, nebyla by uvolněna, kdyby se neozvala veřejnost a to je skutečně politování hodné, ale je tomu tak. A proto jsem přesvědčen, že nestačí jenom schvalovat rezoluce, jak jsme to činili v minulém týdnu, ale měli bychom podle těch rezolucí také jednat, a konkrétně článek 10, který si žádá nové utváření politiky EU vůči Blízkému východu, tomto smyslu by aktivní úlohu měl sehrát Evropský parlament, a to nejenom v zájmu palestinců, ale také v zájmu Izraelců. Madame Schneeber-Jastram, vous avez la parole. Schneeber-Jastram má slovo, paní předsedkyně. Nejdříve i já bych chtěla srdečně poděkovat za vaši zprávu která jednoznačně ukázala, jak obtížná je situace v tomto regionu. Máme skutečně co dočinění s, s něčím jiným než pouze s humanitární krizí. Já to říkám zvláště z německého hlediska. Skutečně tady máme co dočinění s traumatem a toto trauma by nemělo být posilováno dalšími provokacemi. Je to trauma, pro které bychom měli mít eh, alespoň trošku porozumění, protože ti lidé z obou eh, stran tam prožívají něco, co je vysloveně obtížné. Naším úkolem je ne eh, se zaměřovat na extremisty. Eh, ti existují z obou eh, stran, ale měli bychom se zaměřit na ty zodpovědné politiky. Neměli bychom posilovat extremisty. A především bychom neměli začít zatlačovat Izrael do rohu, z kterého by vlastně tato země se vůbec nedostala ven. Měli bychom tady nechat otevřené dveře pro dialog jak poslanci Knesetu, tak i jiní jsou otevřeni pro dialog a to je také příznačné, protože je tady nedostatek důvěry. Na obou stranách bychom měli eh, pracovat na této důvěře, protože naléhavě potřebujeme tento dialog. To je jediná cesta, jak pomoci eh, lidem eh, tomto regionu. A na tomto pozadí, proto jsem se také při, přihlásila, je obtížné se vyjádřit eh, ve prospěch jednostranné pozvánky. Já myslím, že bychom se měli snažit vždy jednat s oběma partnery. Pokud to není možné, tak je to něco jiného, ale pokud možno pozvat obě strany. Pan Mitchell. Jenom velice stručně, paní předsedkyně. Ano, já si myslím, že je důležité vyjádřit se k humanitárním potřebám. Já jsem se už v parlamentu i dříve, před Vánoci a předtím k tomu vyjadřoval, ale politické aspekty také musíme brát v úvahu. Pokud by toto nebylo v záznamu, také se mě ptali, zda si myslím, zda uh, uh, omluva premiéra byla uh, v tomto smyslu na místě nebo ne. A zda to tedy vy, vyřešilo tuto zprávu. Děkuji za všechny vaše otázky a příspěvky. Zmínili jsme mnoho otázek a myslím, že Eh, nikdy nebylo těžší uzavřít tuto věc. Neexistuje jednoduchý závěr. Pro mě možná nastala doba, aby každý opustil eh, určité schematické situace. Přestat říkat to, co opakujeme 60 let a podívat se tváří v tvář realitě. Skutečnost, že tam byli dva zástupci Knesetu, kteří přijímali nás, zástupce Evropského parlamentu který představuje 500 milionů voličů a který po dobu 60 let přispíval v podobě humanitární pomoci vlastně až do výše 4,5 eh, milionů. Odmítnout nám dialog, to je možná určitý signál. A teď myslím na vás, paní. To byl možná signál také proto, abychom si uvědomili, nakolik je Izrael v současnosti uzavřen sám do sebe. Je uzavřen do izolovanosti, nepochopení reality a světa. Odvážit se, odmítnout. Ti, ty, kteří financují, kteří jsou součástí kvartetu, to není signál pro nějaký diplomatický omyl. Je to signál určité úchylky ve vnímání světa. Oni vybudovali svůj stát tak trochu proti ostatnímu světu a myslí si, že překonají tento odpor. A já se domnívám, že naší zásadní úlohou je říci, toto je šílenství. A nemůžeme, tak jak řekl pan Deva, nemůžeme říci e, pouze paní Georgieva má kompetenci na 6 měsíců. My máme vlastně zodpovědnost za 60 let. Takže je nutné, aby Evropa nyní dostala své odpovědnosti. A musíme se pokusit najít dobré řešení chci velice poděkovat panu Michelovi za to, že se s námi podělil o vzpomínky na tuto bitvu, dlouhou bitvu kolem Irska. Jeho zkušenost je naprosto na místě. Je to On je mezi námi eh, člověkem, který má možná nejtěžší zkušenost v tomto smyslu. V každém případě to období mlčení Evropy, špatného svědomí Evropy musí skončit. A myslím si, že také beztrestnost by neměla existovat. Skutečnost, že se nerespektuje rezoluce tak dlouho, to je určitý druh šílenství. Levá ruka nevidí, co dělá pravá ruka, dochází k osídlování, přitom se jedná o míru, tady něco nefunguje. Takže nastal okamžik pro Evropu, aby už nebyla pasivním partnerem, aby zaujala veškeré svoje místo v diplomacii a prosadila s ostatními partnery řešení. A je na parlamentu, aby zaujal svoje místo a aby vyžadoval, aby naše vysoká představitelka předložila akční program. A já se spolehám na vás, spolehám se na konzistentnost naší skupiny. Chci říci eh, panu Deva, že jsem velice nešťastná, že zástupce OCR se nepřipojil. Měli jsme tam jednoho zástupce, byl to pan Lajos Puskros, Maďar. Eh, on eh, se podílel plně, pan Lajos Pukrus eh, sdílel stejnou analýzu jako my, Eh, velmi výrazně vyjádřil naše přání, aby naše skupina zůstala jednotná a abychom konali společně. Po návratu atmosféra ve skupině, včetně pana Lukrose, byla taková, že jsme připraveni si pronajmout loď a eh, dorazit do pásma Gazy s pomocí. Děkuji. Tím jsme vyčerpali náš dnešní program. Připomínám, že zítra začínají jednat koordinátoři v 9.15. Promiňte, opravuje se paní předsedkyně v 9 hodin a my začneme pracovat ve čtvrt na 11 tady, ve stejném sále. A to je vše. Takže zítra ve čtvrt na jedenáct, tedy pro ty, kteří nejsou koordinátory a koordinátoři začnou jednat v devět.